Dobrý den všem. Ještě než zahájíme práci na našem dopoledním zasedání, ráda bych kolegům z výboru sdělila dvě věci. První informace se týká společného zasedání mezi výborem Envy a ITRE 26. září od 15 do 18.30 bude zaměřena na první výměnu názorů o rámci pro klimatické a energetické politiky do roku 2030. Kromě toho jsem vás chtěla informovat o tom, že na základě přejetí eh, aktu v přenesené pravomoci GMS, eh, kde sedm členů parlamentu eh, vzneslo námitku. Budeme hlasovat ve výboru i 26. září 2013. Lhuta pro pozměňovací návrhy je pondělí 23. září v 18 hodin. A nyní se pustíme do našeho zasedání, především do slyšení eh, s mírným spožděním, protože jsem čekala na eh, několik kolegů. Jak víte, tyto práce je zapotřebí skončit v 11 hodin, toto zasedání je zapotřebí skončit eh, v 11, protože následně se musíme zabývat poslyšení dalšími body. Dnešní slyšení tedy bylo uspořádáno výborem ITRE a bude se zaměřovat na velice významné téma pro ekonomiku a konkurenceschopnost a znovu nastartování průmyslu v Evropské unii, a to je e, kosmická politika. Touha získat autonomii v této oblasti byla hnacím momentem, který vedl Evropskou unii k tomu, aby poskytla větší význam a sílu sektoru v němž byly, byla provedena velká úsilí především na úrovni mezivládní prostřednictvím ESA a také eh, s jednotlivými eh, průmysly, průmyslovými oblastmi v národních státech. Je, my se tímto zabýváme a nyní je potvrzena eh, schopnost a kapacita Evropské unie vysílat eh, satelity s různými eh, funkcemi. My se tedy zabýváme eh, kosmickou oblastí a podporujeme dvě, dva hlavní projekty, Kopernikus a Galileo. Dnešní slyšení se bude zaměřovat na projekt Galileo, na nařízení, které se týká Galilea kde eh, kolega Marinesku eh, je zpravodajem. A toto téma bylo dokončeno v prvním čtení, což eh, všechny potěšilo. Hlasování v ITRE se odehraje příští týden. Kosmický průmysl může mít velký prospěch z programu Galileo a může to mít pozitivní dopad na celý průmyslový řetězec. Doufám, že se posílí kosmická politika v EU a to také e, závisí na tomto e, sektoru. E, výbor poznamenává ohledně zprávy paní Nibler, že je to velice důležité téma, které, které dává práci přes 34 tisícům lidí a je financováno velkou částkou Zabýváme se první funkčností, první funkcemi Galilea, které mají nyní tedy už e, být uvedeny ve skutečnost bude velice důležité, abychom zasa e, zajistili účinnost a výkonnost e, těchto funkcí. A tato zpráva se zaměřuje na to, abychom poskytli co možná nejlepší podmínky pro operativní působení tohoto programu, abychom zajistili také bezpečnost eh, systému. Eh, lhuta pro pozměňovací návrhy je do zítřka 19. září. Kolegyně Nibler eh, napsala zprávu z vlastní iniciativy. ITRE se rozhodlo, že bude na něm spolupracovat a jde o to, že e, kosmický e, průmysl může mít pozitivní dopad pro celou ekonomiku. E, toto naše slyšení bude rozděleno do dvou částí, do dvou um, diskuzí a hned předám slovo paní Nibler, aby mohla pokračovat dál. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Distorizi, pane Rolfe, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové. I sama za sebe bych vám ráda popřála Dobré ráno, jsem velmi ráda, že se dnes ráno můžeme zabývat opravdu tak napínavým a zajímavým tématem. To znamená, že děkuji opravdu i předsedkyni tohoto výboru a všem organizátorům. My jsme se zde v Evropském parlamentu vždy hodně zaměřovali na silnou, efektivní a konkurenceschopnou kosmickou politiku. Já už si ani nevzpomínám, kolik dokumentů, usnesení a stanovisek jsme odsouhlasili k a jejich cílem byla samozřejmě ambiciozní politika v této oblasti. A samozřejmě jednou součástí této politiky je samozřejmě také kosmická politika a projekty, o kterých jsme právě hovořili. Pan Tatiany o, to, o tom místě bude dnes eh, ještě později hovořit. Eh, velmi úzce jsme spolupracovali v poslední době. A v tuto chvíli samozřejmě vystává ta otázka, jak zajistit to, aby Galileo a Kopernikus byly opravdovými, opravdovými důležitými příspěvky také pro naší pro naše hospodářství a naší ekonomickou situaci. A proto jsme se také rozhodli, že se tomuto tématu budeme velmi intenzivně věnovat. A pro mě je velmi důležité, a ráda bych to řekla tudíž i na začátku tohoto slyšení, pro mě je velmi důležité to, aby projekt Galileo a Copernicus byly dva projekty, které opravdu budou dotaženy až do samého konce, protože jsou opravdu velmi důležitou eh, součástí naší politiky. A já opravdu doufám, že Galileo Galileo opravdu začne poskytovat své první služby eh, v tom stanoveném tématu, eh, v tom stanoveném roku, to znamená v roce 2014. Eh, já si myslím, že více reklamy vlastně pro Galileo není třeba dělat. Já už jsem hovořila opravdu s mnohými občany Evropské unie a snažila jsem se jim vysvětlit, proč je velmi důležité právě to, aby tento projekt byl dotažen do konce, proč je důležité, abychom také měli náš vlastní systém a nezáviseli pouze na tom eh, systému spojené, eh, Spojených států amerických. To znamená, že je velmi důležité opravdu občanům vysvětlovat, proč je důležité mít vlastní družicový takový systém. Proč je důležité, aby Evropská unie měla takovýto systém, který by mohl poskytovat služby našim občanům? Co se týče dnešního tématu, tak dnes se chceme zabývat rozhodně tím komerčním užitím, hlavně Galilea, to znamená všemi těmi službami, které může v komerční oblasti Galileo poskytnout, je o jaké služby se bude jednat, jakým způsobem tyto služby mohou posílit eh, evropské hospodářství a i z toho důvodu jsme eh, vlastně pozvali opravdu skvělé řečníky. Nejdříve budeme hovořit o tom, tom, že vlastně kosmos je a kosmická politika je opravdovým hnacím motorem eh, našeho hospodářství a proto tady máme i pana eh, vlastně šéfa generálního ředitelství. Ráda bych také přivítala pana Rolfa, který je v podstatě manažerem eh, společnosti GLAS, to znamená, že tady dnes zastupuje průmysl, soukromý průmysl a může tedy hovořit o tom, jakým způsobem může opět tato naše politika a Galileo přispět také k rozvoji podnikání. V rámci druhého panelu budeme hovořit o ochraně práv, to znamená hlavně o ochraně duševního vlastnictví. Budeme hovořit o patentech v souvislosti se službami, které bude poskytovat Galileo, protože s tím samozřejmě souvisí velké množství patentů. Myslím si, že ten druhý panel je pro nás velmi důležité proto, abychom se zamysleli nad tím, zdali vůbec existuje nějaká jaksi politická potřeba, nutnost zabývat se tímto tématem, vytvářet nějaké nové struktury, eh, nové politiky v této oblasti a já se opravdu těším na to, co zazní v rámci toho druhého panelu. Řečníky druhého panelu budu představovat tedy až později. Nicméně je velmi důležité, abychom dnes v roce 2013 nad tím zamýšleli ještě předtím, než vlastně začnou být opravdu v reálu poskytovány ty první eh, služby. To znamená, že nás čekají opravdu dvě velmi zajímavé a napínavé hodiny. Takže to by bylo asi vše z mé strany a v tuto chvíli eh, bych eh, se zeptala paní předsedkyně, zdali chce ještě slovo, anebo hned předáme slovo našim řečníkům, paní předsedkyně. Já si myslím, že v první řadě poděkuji a předám slovo paní předsedkyně. Děkuji kolegyni Nibler za tuto prezentaci. Nyní můžeme zahájit první panel. Jehož tématem je Kosmos nebo vesmír jako hnací moment pro ekonomiku. Jako první promluví pan Carlos Zadorides, výkonný ředitel agentury GNSS. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi ctí, že mohu promluvit mezi vámi a poskytnout vám perspektivu Evropské agentury GNSS eh, o tom, co tento systém může znamenat pro ekonomiku v Evropské unii a chtěl bych se zaměřit také na to, že bychom neměli e, se připravit o tuto příležitost. Kosmická technologie a její aplikace nyní posilují trh pro běžné občany ještě před pěti lety, bychom si těžko mohli eh, představit, že aplikace GNSS by tak rychle vstoupily do našeho všedního života. GNSS se stalo stabilní součástí globálné, globální ekonomiky. Už přes 2 miliardy smartphonů, eh, které jsou schopny využít GNSS eh, po celém světě, a očekává se, že v následujících deseti letech Funkce GNSS budou penetrovat eh, dvakrát rychleji, od 30% až na 60% se zvýší jejich penetrace. Dvou, dva ze tří našich mobilních telefonů bude tedy mít eh, možnost využívat systémy GNSS. V Evropě více než jedna třetina nových eh, aut má GNSS už přímo zabudováno. Satelity podporují Eh, možnosti optimalizace dopravy ve městech a naše životní prostředí chrání většího znečištění. Aplikace GNS se používají a uznávají uži, uživateli již eh, ve stavitelství, zemědělství, v námořní dopravě, eh, v letecké dopravě a v dalších oblastech. Navigační systémy a služby přinášejí a budou přinášet mnoho hmatatelných příspěvků trhu. Nyní se zaměřme na několik konkrétních čísel. Nehledě na ekonomickou krizi, globální eh, příjem z GNSS a trhu souvisí s GNSS se očekává, že se navýší v následujících letech průměrně o 9 ročně. Největší očekávaný růst se má odehrát Eh, v sektoru týkající se lokalizace eh, služeb a v podobných eh, oblastech. Tam očekáváme více než 90 celkového trhu pro tyto služby. Podle OECD každé euro investované do kosmického mm, kosmického průmyslu přinese čtyřikrát až devětkrát větší příspěvek trhu. Návratnost dlouhodobá může být ještě vyšší. Každé euro investované veřejnými orgány do GNSS eh, prostřednictvím inteligentního dopravního systému může generovat, opět podle našich analýz, až desetkrát více prostředků pro ekonomiku. Tím se ukazuje, že většina trhu GNSS spočívá v takzvané, takzvaných produktech a službách downstream eh, Průmysl a určité oblasti průmyslu a také malé střední podniky eh, velice rádi využijí infrastruktury Genesis v Evropské unii. Návratnost eh, investic do kosmického programu by také mělo brát v úvahu eh, prospěch pro ekonomiku, jako vyšší zaměstnanost, větší zisky, výnosy pro průmysl, dobrá návratnost eh, investic. Takže do roku 2027 eh, prů, eh, příjem nebo pozitivní výsledek z Galileo a dalších se odhaduje až na 90 miliard eur, včetně prospěchu ve smyslu snižování času nutného pro, pro, pro přepravu a snižování emisí CO2. Dnes v Evropě asi 300 tisíc osob pracuje pro kosmický průmysl ať už v oblasti upstreamové nebo downstreamové ve všech těchto službách. Takže celkově můžeme říci, že 100 tisícovky lidí pracují tedy v tomto průmyslu. Asi 15 z těchto osob se zabývá prací související s GNSS. Je tu poptávka po pracovních místech nejen pro inženýry vědce, ale i pro specialisty eh, na informační technologie, administrativní personál a mnoha dalších souvisejících eh, dovednostech. To znamená, že investování do kosmických programů eh, je užitečné pro Evropu tím, že vybudovává svůj vlastní lidský kapitál a know-how, což vede k dalším inovacím, umožňuje další informaci a navíc nás vede k tomu, abychom měli skutečně špičkové technologie. Také je důležité zdůraznit, zdůraznit, že s Galileem, Evropská unie eh, investuje do nesmírně důležitého know-how. Na rozvíjení tohoto systému první globálního eh, satelitního navigačního a eh, lokalizačního systému můžeme očekávat narůstající úlohu e- Evropy a narůstající, v narůstajícím celosvětovém scénáři právě díky využívání služeb GNSS. Jaká je úloha agentury GNSS v Evropské unii při posilování a propagování GNSS a souvisí technologií. Eh, agentura spolupracuje na tom, aby se posil eh, EGNOS a eh, Galileo. Hlavním cílem agentury je vytvářet pozitivní ekosystém pro evropské podniky a pro občany, k většímu e, e, prospěchu všech těchto programů v blízké budoucnosti se nám otevřou nové perspektivy pro rozvíjení trhu a to včetně podpory inovací, horizontu 2020, vybudování e, silného tržního know-how. Za druhé, závazek klíčových aktérů z z různého, z různé částí řetězce, a to se týká rozvíjení aplikací, integrace systému při eh, přijímání eh, technologií KNSS. E. Jedním z hlavních agentur je právě vést tento dialog mezi eh, hlavními aktéry. A za třetí, a poslední úkol, je rozvíjení tohoto hm, systému, které nás má připravit na širší příležitosti pro evropské GNSS. Rád bych upozornil na určité výsledky, které jsme doposud dosáhli. Především můžeme eh, hovořit o civilním letectví. Letiště v Evropské unii už využívají díky EGNOSu nástrojů a určitých postupů. Už máme 87 letišť v Evropské unii, která dobře využívají EGNOS což je systém, eh, který je prekursorem Galilea. Využívání GSA a eh, se používá evropským zemědělcům, kteří už využívají aplikace GNSS v Evropě. Potřebujeme eh, využívání GNSS tak, aby bylo dostupné zemědělcům, aby mohlo dále rozvíjet eh, svůj potenciál ve východní Evropě. A následně ještě mm, pan Rolf eh, Klaus Herbert vysvětlí další podrobnosti této oblasti. V následujících eh, letech se očekává, že v oblasti železnice geneze silně posílí. Očekáváme, že 30 vlaků bude záhy vybaveno zařízením GNSS. Evropská agentura eh, GNSS spolupracuje s EGNOSem a dalšími, tak aby napomáhala šíření eh, v jednotlivých oblastech, ať je to námořní, eh, letecká nebo pozemní doprava. Zhruba 30 stávajících přijímačů už využívá Eh, Galileo. To je velice důležitý výsledek, eh, když vezmeme v úvahu, do jaké míry tedy tento systém už je rozvinut. Rád bych ještě upozornil na další důležitý prvek pro přijímání tohoto systému a to je eh, regulatorní aspekt, regulatorní činnost. To je důležitá sféra pro průmysl, proto aby mohli začlenovat genes také do hromadného masového trhu. Rád bych se zmínil, že tu máme eh, nařízení ICOL, eh, kde, eh, podle které tedy lehká užitková vozidla a osobní automobily budou mít tento systém ICOL. to znamená, že mnoho milionů vozidel, 150 milionů vozidel se bude týkat, 150 milionů vozidel se bude týkat toto nařízení. Toto nařízení se tedy bude týkat také 30 milionů nákladních automobilů, eh, které jsou nyní také v provozu. Jedná se o možnost lokalizace pro eh, nouzová volání, nouzové situace. To vám tedy poskytuje určitou představu o významu a rozměrech, jakou, eh, jakou podporu my poskytujeme trhu těmito regulačními akcemi. Galileo nyní vstupuje do velice konkurenčního scénáře, Jiné systémy už existují nebo přicházejí. Downstreamová technologie se rozvíjí velice rychle. V současné době hledáme různé zdroje a nástroje eh, mm, v různých výzkumných eh, programech, tak abychom mohli dosáhnout velké inovace v Evropě a posílit komerční potenciál. Například v současné době zkoumáme společně s Evropskou komisí možnost Eh, používat eh, s pakovým efektem různé finanční nástroje eh, z horizontu 2020, tak abychom mohli otevřít pole pro podnikatelské činnosti. Skutečnou výzvou bude podporovat a využívat Galileo a jeho kompetitivní výhodu proti ostatním systémům. Jsem přesvědčen, že přidanou hodnotou EGNOSu a Galileo a jejich služeb a za e, podmínky těchto regulatorních e, činností a patřených prostředků, aby mohly být rozvinuty tyto různé e, aplikace, se nám podaří využívat všech těchto možných dobrých výsledků pro Evropu. Děkuji vám. Pane Carlosi de Dorides, za váš projev a nyní předám slovo panu Klausi Herbertu Rolfovi marketingovému manažerovi eh, Klas. Děkuji, děkuji za srdečné pozvání na toto slyšení. Řečník hovoří bez mikrofonu, prosím. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně, za pozvání na vaše slyšení. Ano, říkala jste, že mám 10 minut většinou, většinou mi moji klienti dávají dvě hodiny na to, abych jim to všechno osvětlil, ale dobře, já se to pokusím všechno shrnout do deseti minut. Uh, zemědělství a satelitní a družicové technologie, to není možná ještě každodenní záležitostí úplně pro všechny. Já bych svou přednášku možná rád rozdělil do čtyř částí. Hovořil bych o těch tendencích, eh, trendech, hovořil bych o té současné situaci, poté bych rád hovořil o takzvaném smart farming, to znamená chytrém eh, zemědělství, o kterém dnes můžete číst už i v časopisech a poté pohovořím o budoucích perspektivách. To znamená, co nás vůbec pohání, odkud bereme sílu. V tuto chvíli máme na této zemi už opravdu mnoho miliard obyvatel. A když si uvědomím, že počet obyvatel neustále bude narůstat, tak samozřejmě bude narůstat i poptávka po obilí, masu pro celosvětovou eh, populaci. A kromě toho každý den vlastně ubývá úrodných eh, ploch. To znamená, že budeme mít neustále méně podstatě obdělávatelné plochy a budeme muset nakrmit neustále více a více obyvatel. Samozřejmě neustále vyrábíme eh, nové zemědělské stroje, také se zabýváme novými softwary pro zemědělství a pan Rádemacher jednou řekl, že tento svět budeme moci nakrmit pouze tehdy, pokud navýšíme inteligenci na čtvereční metr. Co se týče chytrého zemědělství, a já miluju ten obrázek za mnou, tady v podstatě vidíte, jakým způsobem se změnila krajina eh, v, do dnešní doby. Eh, ti starší si jistě vzpomínají také, jak to vypadalo eh, v minulosti. A druhá věc, která je pro nás velmi důležitá, je to, že nemůž, se nemůžeme neustále jenom zvětšovat, nemůžeme být neustále jen těžší a těžší protože v tuto chvíli už jsme opravdu dosáhli našich hranic. To znamená, jaké je řešení? Musíme zajistit, aby všechny tyto stroje a technologie byly chytřejší. Můj kolega už hovořil o EGNOSu, o GNSS, o Galileu a říkal, že toto je pouze také součástí toho řešení. Samozřejmě víme, že Galileo je pouze jedna a strana mince, tou druhou je Kopernikus, ale o tom jistě budeme hovořit ještě dále. Uh, každém eh, případě v tomto trojuhelníku, když se na něj podíváte, tak tady vidíte vlastně všechny možné budoucí i současné trendy v oblasti družicových a satelitních technologií. Co se týče zemědělství, pokud jste podnikatelem, podnikáte v zemědělství, tak eh, samozřejmě se musíte na ten svůj podnik dívat z určité eh, perspektivy, protože ten eh, váš zemědělský podnik může být kdekoliv. V západním Německu můžete mít velký zemědělský podnik v Polsku, ve Francii a tak dále. To znamená, většinou je to tak, že chováte krávy, prasata a také obděláváte půdu. A samozřejmě všichni od vás chtějí, abyste navyšovali své výnosy a svou produkci. A my chceme dokázat to, že ta produkce samozřejmě bude stoupat. Já si myslím, že může stoupat, ale je důležité vědět, jak tyto technologie využívat. Tady samozřejmě nejde o to, že se chceme, aby ty zemědělské e, stroje jezdily bez řidičů. Ne, ne, ne. Tam jde o to, aby se řidiči opravdu nemuseli zabývat e, věcmi, které nejsou důležité. Samozřejmě my všichni víme, že není úplně úplně taková velká sranda jezdit celý den eh, po poli. My potřebujeme zajistit, aby ten řidič byl schopen využívat možností těch chytrých technologií. A dále, co se týče našich občanů a veřejnosti. Naše veřejnost neustále vyžaduje od svých zemědělců více a více. Chtějí zdravé a kvalitní produkty. A já také chci, aby to, to děvče, které vidíte v tuto chvíli na obrázku, i v budoucnosti se takto usmívalo a bylo zdravé a pilo potraviny. A co co tedy musíme udělat? Můžete se na to eh, podívat v tuto chvíli. To je taková ilustrace. Na jedné straně vidíte Galileo družice a na druhé straně vidíte družici Kopernikus, nebo v podstatě tak, jak by měl vypadat Kopernikus satelit. Tak a jak oni pomáhají tomu traktoru? zleva nahoře vidíte, že v podstatě ten systém poskytuje informace o stavu biomasy. To znamená, že může pravidelně každých několik dní poskytovat informace o těch, eh, o té biomase, o té biomase, protože samozřejmě tady jsou velmi důležité i klimatické změny nebo klimatické eh, podmínky. To znamená, že tento systém je schopný eh, poskytnout zemědělci informace o tom, zdali už to všechno dozrálo, zdali už lze sklízet. A když se podíváte napravo, tak tento systém ukazuje v podstatě traktoru cestu a kromě toho musíte si uvědomit, že v tuto chvíli máme systémy, které jsou opravdu přesné, přesné s odchylkou 10 až 15 cm. To znamená opravdu, eh, já bych tomu ještě řekl, že my v podstatě spíše máme tu zkušenost, že ta odchylka jsou 2 cm a ne 10-15. To znamená, že tento systém eh, v podstatě ukáže traktoru cestu. A teď se možná zeptáte, proč vůbec potřebujeme takovou přesnost v automobilovém průmyslu a v zemědělství. My jsme v podstatě, když se podíváte na ten obrázek a jste na poli, tak tady nemáte samozřejmě žádné přímé silnice nebo vybudované silnice. To znamená, že tady potřebujete přesnost. Co to všechno znamená pro životní prostředí? Co to, jaký to bude mít dopad na životní prostředí? Pokud všichni zemědělci budou schopni zlepšit svou přesnost eh, o těchto 5%, tak vlastně dochá, dochází k obrovským úsporám, které lze srovnat například s vlastně s emicemi CO2 na cestě eh, mezi Berlínem a Madridem. A je opravdu skvělé, když vy vlastně zajistíte, že zemědělci budou spořit, že, to budou, že tím budou také pomáhat životnímu prostředí a vy poté budete moci přijít domů na večeři a říct, já jsem také k tomu všemu přispěl. To znamená, že ve chvíli, kdy vy zajistíte, že může docházet k úsporám paliva, tak samozřejmě děláte něco i pro životní prostředí. A možná na závěr ještě bych řekl něco o Koperniku, to znamená o celém tom systému, který bude za chvíli také aktivní. Musím říci, že nás vlastně celé to odložení, ten odklad o tři měsíce stojí hodně, hodně peněz, eh, protože samozřejmě my se musíme řídit sklizní, musí, musíme se řídit i jinými věcmi, které prostě nelze jenom tak jednoduše odkládat. To znamená, že spousta zemědělců už očekávala, že bude moci jezdit v těch prvních prototypech, ale není tomu tak. To znamená, že já si, musím říct, že jsem opravdu eh, smutný z toho vývoje, ale doufám, že pro rok 2015 už bude všechno fungovat. Když se podíváte teď nalevo, tady pardon, pro vás je to zprava, tak tady máte v podstatě potenciální map mapy, které vám vlastně ukazují dopad eh, klimatu a srážek ta, uprostřed máte vlastně radarové obrázky. A co tady můžete velmi dobře vidět, jsou, je v podstatě je v podstatě ta přesnost, přesnost těch obrázků, to znamená, že vidíte, že se zcela zásadně zlepší a my doufáme, že tuto přesnost jak systému Galileo, tak také systému Copernicus budeme moci využívat a já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji vám. Paní kolegyně Nibler chtěla něco říci. Ne, není tomu tak? Předesně směro dotaz. Máme několik minut na dotazy, prosím. Děkuji bardzo. No to všechno pěkně vygląda. Jestem pod wrażeniem. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Všechno to, co jsme si vyslechli, zní opravdu nesmírně zajímavě, je to opravdu takové eh, efektivní, snažíme se o zefektivnění všech možností. Ovšem pokud máme nějaký rigidní systém a nemáme k dispozici alternativy, tak takový rigidní systém znamená, že musí fungovat dobře a pokud jedna část, jeden článek tohoto řetězce je nefunkční, to znamená, že se nefunkční celý řetězec. Já osobně zde vidím dvě potenciální rizikové oblasti. Řekněme, že by došlo k nějakému špatnému, špatným klimatickým podmínkám nebo ve vesmíru dojde k nějakým solárním problémům, které by mohly narušit nějak toto klima. A zároveň Jistě jsou zde i určité možnosti intervence ze strany člověka. řekněme, že by došlo k problémům s přenosem satelitu, protože prostě budou využívat aluminiové folie a celá záležitost může skolabovat, to znamená, že dojde k obrovským problémům, dopadům na celou ekonomiku, k výpadkům a tak dále. Děkuji. Kolega Březina, prosím. Zní takto. Eh, v mé zemi, to jsem z České republiky, eh, v těch nejurodnějších oblastech fungují podobné služby, eh, které jsou na bázi GPS. V čem je tento systém lepší a v čem poskytuje tu přidanou hodnotu proti systémům založeným na GPS, protože Eh, přesné zemědělství, které je eh, založené na přesném dávkování hnojiv eh, pomocí, pomocí zemědělských strojů, které jsou v návaznosti na GPS, jako i snímky ze satelitů, jsou u nás poměrně obvyklým servisem, protože v důsledku dějiného vývoje se u nás hospodaří na velkých výměrách a e, ti lidé si mohou ekonomicky e, dovolit tento servis. Čili v čem je toto řešení lepší než systémy založené na GPS? Děkuji. Pokud nemáte další dotazy a další příspěvky, předám slovo panu Dedoridesovi. You, Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já bych rád odpověděla na první dotaz a myslím, že pan Wolf jistě je lépe vybaven, aby odpověděl na druhou otázku. Pokud jde o tu rigidnost systému, ano, je to důležitý bod, a tam právě vidím přínosy Galilea, protože Galileo je schopen propojit výkonnost stávajícího systému GPS. To znamená, že zítra by právě tento systém mohl určitým způsobem posílit tento systém, doplnit ho, vylepšit jeho kapacitu, kapacitu GPS systému. Toto je jedna z výhod, největší výhod, které naši kolegové již za oceánem uznané. Jednak je to teda přednost, přesnost, budeme mít více satelitů, i tím by se mohla zlepšit výkonnost v případě, že by jeden z těchto systémů, jeden z těchto článků byl méně funkční. Další věc, kterou bych rád zdůraznil. Galileo, podobně jako GPS, poskytuje specifický signál, který považujeme za robustní signál, i pokud jde o spoofing, jamming, o různé útoky. To znamená, že je to designováno, právě vytvořeno tak tento systém, aby těmto útokům odolal. Ta rezilience je tam velice důležitá, to znamená, že tím se posílí spolehlivost systému a i služeb, které poskytuje v neposlední řadě Galileo a EGNOS, především EGNOS, systém je navršen i pro služby, které mají kritický charakter, zásadní charakter. To znamená, že poskytuje i takzvané informace integrity, integritního charakteru. Pokud by jakákoliv částka tohoto systému z nějakého důvodu nefungovala, uživatel je je obeznámen s tímto problémem do 6 vteřin. To znamená, že došlo k tomuto problému na této části systému, co znamená, že může okamžitě přepnout na jiný systém. Tím jsem chtěl říci, že samozřejmě spolehlivost systému sebou nese určitou rigidnost tohoto systému, určitá omezení, ovšem není to nějak horší než v jiných doménách čili ty kapacity GNSS již zabudované v systému poskytují tuto jistotu. Děkuji, Klaus Herbert Rolf. Děkuji vám, opravdu vám děkuji za vaši otázku. Je velmi správná, protože ve vaší zemi nebo do vaší země jsem jezdil už pravidelně i na konci 90. let a e, jezdili jsme na konference o e, GPS. Setkávala jsem se tam s mnohými skvělými mladými lidmi. Vy e, jste už velmi daleko ve vaší zemi v České republice. Já jsem neříkal, že budeme pracovat pouze, pouze s Galileem. Můžeme využívat služeb všech družic, všech satelitních systémů. Ale tu otázku, kterou si vy musíte v tuto chvíli eh, položit, je ta otázka, kde chceme, aby vznikala ta hodnota. Ale ve chvíli, kdy budeme mít evropský, kdy budeme mít evropské satelitní technologie, evropské družice, tak samozřejmě budeme rádi, když je budeme moci využívat. My samozřejmě s Egnosem už pracujeme velmi dlouho, teď čekáme jednoduše na to, kdy se zaktivuje Galileo. To znamená, že vaše e, otázka je zcela jaksi správná. Ne, že bychom byli nějakým způsobem lepší, ale je to náš systém. To znamená, my nemůžeme na, do vašeho velkého zemědělského podniku přijít s nějakým eh, prototypem. prototypem. My potřebujeme stabilní právní systémy. My potřebujeme mít jasné důkazy, aby bylo jasné, jakým způsobem Galileo přispívá k provozu my s Galilem prac, pracujeme už velmi, velmi dlouho. Víme, že i u GPS byly ty odchylky na začátku e, větší, ale ve chvíli, chci říci, ve chvíli, kdy my jsme se rozhodli, že budeme pracovat na Galileu, se najednou ta odchylka u GPS eh, opravdu zcela zásadně zmenšila. To znamená, jde jenom o to, že budeme mít vlastní evropský systém a ten chceme využívat. Paní kolegyně Nibler. Děkuji. Já bych eh, možná ještě na to navázala, protože to je zcela rozhodující to, co jste právě řekl. My chceme Galileo a my i v, v rámci parlamentu tento systém už velmi, velmi dlouho podporujeme i v souvislosti s financováním. Pro nás je důležité, že ta hodnota eh, bude vznikat a bude vytvářena tady v Evropě. To znamená, že my budeme poskytovat práci malým a středním středním podnikům. Oni z toho budou těžit. To znamená, budeme to mít v našich uh, rukou. Zůstane to u našich lidí. A druhým aspektem, a to chci uh, ještě říci, protože vím, že se s tím eh, všichni v podstatě teď zabývají, jde o ten skandál NSS, to znamená těmi otázkami špionáže, to znamená i, i jaksi ve světle tohoto špionážního skandálu si myslíme velmi důležité, že budeme mít vlastní náš systém. To znamená, že uděláme opravdu všechno pro to, abychom i tomuto projektu i nadále poskytovali co nejvyšší politickou podporu. A já vím, že mnozí kolegové jsou tady u nás už velmi dlouho v parlamentu a jsou byli tedy i svědky toho, jak složité bylo prosazovat uh, určité věci v souvislosti s tímto systémem. Uh, kolegové tady byli a v pamatují si jistě na to, jak těžké to bylo eh, vlastně vysvětlit, že jde o evropský projekt, že je to ku prospěchu všech členských států, že to je opravdu ku prospěchu Evropy. Uh, já bych rád eh, položila ještě jednu závěrečnou eh, otázku v souvislosti s druhým panelem. Pane Desdoridisi, vy jste říkal, že GSA je také eh, partnerem v souvislosti se službami, které by měly být vytvářeny a vyvíjeny i v souvislosti s užíváním Galilea. A já se chci zeptat, zdali je pro vás otázka patentů a práva duševního vlastnictví, zdali to jsou pro vás také otázky, kterými se zabýváte. Narážíte na nějaké problémy e, či ne? Já bych se vás na to chtěla zeptat ještě předtím, než přejdeme k tomu druhému panelu, protože by to možná mohl být zajímavý podnět. A poslední odpovědi, protože musíme přejít k následujícímu panelu, prosím. So, certainly... Určitě. Otázka ohledně IPR a těchto politik je záležitost, které v současné době čelíme. Ať už eh, je to přímo naší odpovědnost, naší agentury či ne. To je politika, která samozřejmě je důležitá i v rámci rozvoje na straně komise. Naše agentura, Evropská agentura my se snažíme společně s komisí přispívat k rozvoji trhu, čili naším zájmem je chránit naše investice v této oblasti, evropské investice. Je to otázka, kterou řešíme v současné době, protože Galileo se právě začíná využívat v komerční oblasti a my se snažíme definovat všechny tyto politiky, které jsou spojené i s tímto vlastnictvím společně s komisí. Děkuji srdečně oběma řečníkům za jejich příspěvek. Tímto jsme ukončili první část eh, našeho slyšení. Děkuji vám a chtěla bych požádat paní eh, Kataríny Kavada a pana Žána Šarlose Ukrata, aby eh, zaujali místa zde u předsednického stolu.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 Zahájíme tedy druhý panel týkající se duševního vlastnictví a příležitostí a dalšího možného rozvoje. Slovo předám paní Katrině Kavada, která je z Evropské e, komise a zabývá se politikou týkající se také Galilea, e, politikou duševního vlastnictví. Prosím, máte slovo. Thank you, Mrs. Sator. Děkuji vám, paní Sartori. Dobré ráno vám všem, včetně tlumočníků. Eh, především bych ráda poděkovala za vaše eh, pozvání, za to, že mohu zastupovat Evropskou komisi. Ráda bych vyjádřila naše uspokojení a vděčnost za pořádání dnešního minislyšení. Máme z toho takový dojem, jak už také zde zaznělo, že rok 2014, eh, který nadjde za pár měsíců, musíme se na něj připravit, protože první služby Galileo zde budou a Evropská komise obecně tedy i Evropa, by na to měly být připraveny. Práva duševního vlastnictví představují velice důležitý prvek, klíčový prvek pro eh, náš program a jeho úspěch. Za posledních deset let eh, jsme mm, se tímto programem hodně eh, zabývali, hodně jsme investovali a právě IPR, ochrana duševního vlastnictví, pro nás je velice důležitá. Já mohu říct, že pokud budeme mít možnost hánit, hájit duševní vlastnictví, a využívat je optimálně, podaří se nám především dosáhnout eh, lepšího eh, rozšíření našeho systému celosvětově a za druhé také rozvíjet technologie, které nebudou souviset s Galileem, ale i s dalšími. A to je velice důležitá věc, zejména pro malé a střední podniky a pro celý náš průmysl, protože takto přispějeme k růstu naší ekonomiky Jak řekl pan Rolf, mohu ho, můžeme hovořit o těchto tématech celé dny, ale mám jen 10 minut. Proto bych se ráda zaměřila na tři konkrétní aspekty. První eh, se týká eh, právního a regulačního rámce. Jím se zabývá eh, Evropská komise a povinností, které vyplývají z toho regulačního rámce. Za druhé se pokusím přednést společně s vámi úvahu, společně s vámi zauvažovat nad cíly politiky a hlavními principy, které je zapotřebí brát v úvahu eh, v Evropské komisi a také různými politickými orgány eh, při přípravě strategie eh, ochrany duševního vlastnictví. Protože můžeme spolupracovat a hovořit o Galileovi, eh, o Galileu nejlépe tak, když vytvoříme optimální eh, strategii. V Evropská komise eh, hledá eh, opěrné eh, body společně s Evropským parlamentem. A ještě bych vás chtěla informovat, to bude za třetí, o časovém rozvrhu, kterého se bude řídit Evropská komise, kdy přijdeme tedy k Evropskému parlamentu s konkrétními návrhy a myšlenkami od začátku roku 2014. Co se tedy týče regulačního rámce, jak víte, od roku 2008 Evropský parlament a Rada přijali politická rozhodnutí spočívající v tom, že Evropská unie konečně vlastní systém a také vlastní i nehmotné aspekty, které vyplývají z toho systému. Do té doby se eh, tato, tato otázka pojímala pouze částečně. Eh, víme, že nejde jen o satelity jako takové, ale také po, o poznavky. A ty jsou vlastně stoprocentně evropskými eh, fondy. Eh, je to tedy revoluční eh, politické rozhodnutí ze dvou důvodů. Za prvé, Evropská unie potřebuje mít plnou kontrolu nad klíčovými prvky systému Galileo Eh, z naší strany nechceme záviset na eh, licenční dohoda s komerčními partnery, protože bychom nikdy nedosáhli toho, že budeme schopni zajistit kontinuitu našich služeb. Eh, za druhé, to je opět velice důležitá věc, jakmile Evropská unie získá vlastnictví těchto kritických práv duševního vlastnictví, může poskytovat eh, zdarma a nediskriminačně přístup průmyslu eh, a uživatelům eh, k systému GNSS. My pracujeme pro lidi, pro uživatele, kteří takto budou přitahováni k tomu, aby tento systém využívali. Myslím, paní předsedkyně, že bychom měli rozpohybovat to moji prezentaci. Nyní jsem u třetího obrázku. Jak vypadá celková situace, celkové panoráma eh, portafolia eh, IP? Pan Urkat eh, toto přednese konkrétně. My jsme hrdí, mohu říci, že investice nám přinesly veliké uspokojení v oblasti duševního vlastnictví, které je chráněno historickými aktéry, jako Evropskou kosmickou agenturou, a dnes eh, ve Francii. Nicméně Evropská komise má eh, takové drobné, drobný portfej týkající se eh, této oblasti od roku 2014 bude docházet k transferu od třetích stran, zejména od Evropské kosmické agentury, Eh, bude to transfer patentů eh, směrem k Evropské komisi a také to bude eh, fáze rozmístění, která je také takto chráněna. I to rozmístění tedy bude konkrétně chráněno a bezpečně chráněno Evropskou unii a jejími patenty. Jak vypadá tedy status OSSISICD. To je velice důležitý dokument podporovaný šesti patenty, které už jsou k dispozici na webových stránkách. Je to dokument, který umožňuje ehm, producentům eh, po celém světě eh, dozvědět se o technických aspektech tohoto eh, interfejsu a o možných službách. Eh, směrem od minulosti k budoucnosti. Od 1. Eh, ledna 2013, 2014 to bude nové eh, nařízení týkající se právě ochrany duševní, duševního vlastnictví, aby tedy Evropská unie si udržela vlastnictví duševních práv. Evropská komise nalehá na to a přijala tento závazek, že bude usilovat o to, abychom měli politický rámec, který bude ukazovat na všechny možné eh, způsoby eh, podpory a ochrany eh, duševního vlastnictví a práv duševního vlastnictví. Jaké jsou hlavní principy tohoto rámce? To je další obrázek. Především tu máme čtyři hlavní cíle. Prvním z nich, prvním cílem pro Evropskou komisi v našich úvahách je zajistit eh, harmonický růst pro trh GNSS tím, že eh, se eh, vyhneme a předejdeme překážkám k přístupu za druhé, dalším politickým cílem je podporovat rozvoj a využívání nových technologií. Musíme napomáhat přístupu k novým technologiím a pospozovat aktéry třetí strany, zejména malé a střední podniky, eh, aby využili tyto nové technologie. To je důležitý cíl pro Evropskou komunu. Další, a to je mm, konkrétní úkol, eh, konkrétní cíl je chránit a přávat hodnotu eh, právům duševního vlastnictví v EU. A za čtvrté je zapotřebí chránit zájmy všech aktérů, všech zúčastněných stran to je zapotřebí říci v Evropském parlamentu, že nesmíme pracovat izolovaně, když hovoříme o ochraně duševního vlastnictví. Nejde nás jen o naše práva duševního vlastnictví jako Evropské unie, protože to jsou práva i jiných aktérů, eh, veřejného sektoru a je zapotřebí, abychom spolupracovali, abychom dosáhli optimálního řešení. Potom těmi hlavními stavebními prvky, kterými se ní zabýváme v naší analýze, to je zaprvé to, že Evropská komise musí zajistit přístup. Přístupnost eh, k, k prospěchu, který přináší eh, Galileo. A to znamená, že potřebujeme určitý portfej pro práva duševní vlastnictví, abychom zajistili jas, eh, jednoduchou přístupnost všech těchto Eh, možných funkcí eh, Galilea eh, pro třetí strany a také se jedná o využití služeb Galileo pro v souvislosti s patenty třetích stran. Za třetí, velice důležitý stavební blok je snaha rozvinout správné nástroje pro eh, využívání eh, těchto služeb na trhu, eh, pro podniky, pro průmysl a podobně. A za čtvrté je zapotřebí zajistit té synergie a koordinaci se stávajícími iniciativy zaměřenými na valorizaci práv duševního vlastnictví. A Chceme takto napomáhat také růstu malých středních podniků, eh, aby mohli využívat také pravodušení vlastnictví. A nyní eh, se můžeme podívat na další kroky Evropské komise. Eh, předjímáme to, že nařízení bude tedy přijato a už jsme zahájili přípravnou práci v Evropské komisi, studujeme současnou situaci, jak tedy vypadá toto panoráma, kolik patentů je v Evropě, které se vztahují k čemu, k komu náležejí Potřebujeme mít jasné panorama, abychom věděli, jak vypadá situace. E, poté se musíme zaměřovat na jednotlivé aspekty, e, hovořit se experty, se zástupci průmyslu s hlavními aktéry. Podle našeho harmonogramu bychom do roku 2014 to měli být připraveni a potom přinést jak Evropskému parlamentu, tak Evropské radě konkrétní doporučení také eh, s rámcem využívání eh, pradušem vlastnictví jejich ochrany a využívání jich v tomto novém systému. Děkuji za pozornost. Děkuji paní Katrin Kavada. Nyní předám slovo panu Jean-Charlesovi Urkádovi z France Brevet. Bien, bonjour, je voudrais tout d'abord... Euh, Dobrý den. Jestli dovolíte, rád bych samozřejmě nejprve poděkoval paní Sartoji, paní Angelike. Angelice Niebler, Evropskému parlamentu za tuto příležitost podělit se s vámi o některé názory, oblasti, které se týkají duševního vlastnictví, které se týkají ochrany známek, které se týkají patentů v této velice důležité iniciativě v tomto programu, který se jmenuje Galileo. Nejprve, jestli dovolíte, několik slov ohledně France Preuve. My jsme v podstatě takovým prvním investičním fondem, který existuje v Evropě, který se opravdu integrálně věnuje celé problematice patentů. Existují zde podobné fondy v Asii, v Tajvanu, v Japonsku, v Číně, které se snaží pomáhat těmto inovačním ekosystémům v různých částech těchto zemí. A já osobně si myslím, že toto je podle mého názoru, názoru opravdu jasný důkaz toho, že je tato oblast velice komplikovaná, pokud jde o řízení celé této problematiky patentů. Naše poslání je velice jasné. My se snažíme pomáhat. Snažíme se pomáhat našim inovacím v této oblasti, především inovačním postupům, malým, středně velkým podnikům, ale i větším podnikům, různým výzkumným střediskům. Jednak lepším způsobem zhodnotit výsledky jejich výzkumu, to znamená poté teda v těch patentech a zároveň samozřejmě zajistit návratnost investic právě tím, že valorizovali, zhodnotili tyto výsledky v patentech a zároveň se snažíme, aby tyto společnosti měly určitou svobodu v této oblasti, pokud jde o využívání práv těchto patentů, především i z neevropské části třetích partnerů. Samozřejmě, že tyto dvě oblasti jsou propojeny, teda ta valorizace a samozřejmě i ta obrana určité svobody jednání v této oblasti. Geneza Galileo, my jsme začali pracovat v této oblasti s našimi evropskými partnery již asi před dvěma roky přibližně. Už se spolupracujeme i s Knesem u nás v, ve Francii, s Evropskou vesmírnou agenturou, s velkými podniky EADS, například Thales, India Space, TomTom a jiní velcí hráči. Jestli dovolíte, tak nejprve v té první Eh, části bychom se věnovali takové syntéze, analýze, kterou jsme udělali, stávající situace, jak to vypadá, pokud je o Genes Galileo, jak to vypadá v oblasti patentu a poté bychom analyzovali možná rizika v této oblasti, poté nakonec bychom se podívali na několik možných doporučení, které bychom vám chtěli přednést. Nejprve, nejprve, jak to vypadá? Jak to vypadá? My jsme se snažili identifikovat jak to vypadá celkově s patenty a které jsou potenciálně uži, eh, použitelné pro Galileo. Pokud je o infrastrukturu, pokud je o zařízení, infrastrukturu, máme 2500 patentů, které jsme analyzovali, to si myslím, že je docela vysoké číslo. A v rámci těchto rodin patentů je 26 rodin, které podle našeho názoru jsou zásadní, jsou prostě nezbytné. Využití těchto rodin patentů je nezbytné pro aplikaci Galileo. Možná je zde i více takových rodin patentů. Tyto analýzy, pokud budeme moci pokračovat, možná budeme identifikovat více. Ovšem toto je takový základ, to je to jádro. Jádro Eh, patentů, které jsou zásadní pro Galileo. K tomu bychom mohli ještě dodat eh, důležité patenty, které pokrývají aplikace, služby. Zde jsme analyzovali 400 rodin takových patentů, které jsou buď velice důležité nebo zásadní pro určité kategorie služeb. Dobrá zpráva při tomto hodnocení stávající situace následující. 62% těchto zásadních patentů právě drží v rukách evropské společnosti a to považujeme za nesmírně pozitivní prvek. Řekl bych, že je to bohužel, když se podíváme na technologickou oblast, až taková výjimka. Ovšem v této oblasti navigace vesmírných, družicových eh, navigací skutečně to potvrzuje důležitost, kterou Evropa v posledních 10-15 letech věnovala této oblasti, je výjimečné investice, které skutečně, a jsme nesmírně rádi, že k tomu došlo, se přetavilo v, v kontrolu na touto velice důležitou části patentů. To znamená, že je to velice pozitivní úsilí, které se krystalizovalo, které tyto investice skutečně přenesly v rámci výborných výsledků, pokud jde o naše podniky, evropské podniky. 35% těchto patentů patří americkým společnostem a malé číslo, které trošku roste, zde vidíme 3%, to jsou čínské podniky. Další důležité pro 54% těchto patentů drží v rukách jednotlivá průmyslová odvětví soukromá, soukromé podniky které zatím ještě se neangažovaly, pokud jde o možnost poskytnutí těchto patentů v rámci licencí. To znamená, že ano, zde potřebujeme určité ještě podmínky, které by mohly umožnit využití těchto patentů. Jsou to většinou soukromé podniky, neevropské podniky. Toto zatím teda ještě zatím není vyřešeno. Rizika jsou jasná. První riziko a to je zároveň něco, co vyplývá z, ze zkušenosti. Všechny patenty, které potřebujeme pro implementaci Galilea, infrastruktura Galilea, zařízení, služeb, to nebude pravděpodobně k dispozici okamžitě nebo za rozumných podmínek bez nějakých diskriminačních dopadů na všechny aktéry. V minulosti jsme to viděli už i jiných technologií, různé blokace této oblasti některé prvky, subjekty, které prostě se snaží chránit své vlastní zájmy a nepřejí si um, zlehčit či zjednodušit přístup k těmto patentům. Další důležitá věc. Asi 50% těchto patentů, o kterých hovoříme, můžeme aplikovat nejenom na Galileo, ale zároveň i na jiné GNSS systémy, především na systém GPS 3. A recipročně to platí. Rovněž to znamená, asi těch 50% těchto patentů pokrývá i systém Galileo, i systém GPS 3 a to platí z velké části pro neamerické, ne evropské systémy GLONASS, EBAI, eh, ruský systém a Baidu, čínský systém. Hmm, není to nějakým překvapení, protože to pokrývá technologie, základní technologie, ty basické technologie, které jsou podobné, stejné v těchto velikých systémech, které se zde využívají v rámci těchto programů. To, že polovina těchto patentů by mohla být aplikovatelná na všechny systémy GNSS, to můžeme ale považovat za riziko, ale zároveň za příležitost, protože ten blok evropských patentů by byl zapotřebí pro implementaci některých funkčností i v rámci systému, neevropského systému gps 3 Máme pocit, že je zde možnost určitých eh, doporučení, se kterými bychom se s vámi chtěli podělit, určitých myšlenek, určitých možných výhledů. První je v souladu s tím, co již bylo paní Kavadou před chvíličkou zdůrazněno. My podporujeme opravdu stoprocentně, stojíme za tou vizí potřeby definice strategie, pokud jde o duševní vlastnictví u těchto technologií, globální strategie, která by se snažila na jedné straně samozřejmě zajistit a podpořit co možná nejširší přijetí adopci systému Galileo, to znamená že prvním cílem této strategie v oblasti duševního vlastnictví je sam, samozřejmě úspěšné, úspěšné převzetí tohoto systému Galileo. A druhá záležitost, to je kompatibilní s tím, podpora všech těch aktérů, ekosystémů, celé této oblasti v Evropě, všech těchto podniků, které by umožnili, které budeme podporovat, aby tyto technologie dále rostly. To znamená ochrana a samozřejmě podpora toho, co máme v Evropě k dispozici. Druhé doporučení důležité, my jsme již trošičku začali na tom pracovat s našimi průmyslovými partnery, to je definice, definice určité iniciativy, kterou by nesly na svých bedrech eh, naše podniky, evropské podniky, a které by se snažily jednak zajistit přístup našich aktérů, evropských aktérů, evropských subjektů ke všem těm právům, patentů, patentovým právům, licencím, na které mají nárok a zároveň zajistit a optimalizovat určitým způsobem obsah té, toho základu který již existuje v oblasti patentů a zároveň návratnost, důležitou návratnost iniciativ našich partnerů, našich podniků v rámci jednání, které proběhnou, to již proběhlo například v různých odvětvích, které by měly proběhnout mezi držiteli patentů na evropské straně, americké straně i čínské straně. Tyto dvě iniciativy podle mého názoru by měly být koordinovány inteligentním způsobem, tak aby tato iniciativa, kterou ponese, ponesou jednotlivá odvětví, by podpořili ta obecnější vše, um, doporučení i ze strany Evropské komise. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Jean-Charlesovi Urkádovi. Někdo z kolegů si přes promluvit, přes slovo, přes se na něco zeptat? Kolegyně Libler, prosím. Vielen Dank. Eh, Děkuji. Děkuji oběma řečníkům. Obě dvě prezentace byly velmi důležité a poskytly nám spoustu informací. Myslím, že jste oba dva důkazem toho, že na začátku roku 2014 můžeme čekat již na první prohlášení a sdělení a vidíme, že se tedy i něco hýbe v oblasti duševních eh, práv a duševního vlastnictví. Co se týče právě práv duševního vlastnictví, tak tím jsme se velmi zabývali i v souvislosti s horizontem 2020. A já mám velmi konkrétní otázku. To, co máme v tuto chvíli v horizontu 2020, to znamená i těch eh, pravidel pro účast eh, a to, o čem se bude jednat, to, co se, to na čem se mm, vlastně dohodnete, k, k, ty nová, ta nová pravidla budou se nějakým způsobem poté i aplikovat eh, na ten eh, náš systém, protože samozřejmě, že potřebujeme nějaká práva, zajistit nějaká pravidla přístupu tak, abychom zajistili přístup opravdu všem poskytovatelům služeb. A teď jde samozřejmě o to, aby i ty instituce, které to všechno financovaly, měly nad tím nějaký eh, dohled, nějakou kontrolu. A teď ta otázka je, zdali tedy v horizontu 2020 už máme nějaká měřítka, nějaká pravidla, která budou moci být aplikována, anebo se bude ještě vypracovat něco nového. Děkuji, kolega Kančan. Grazie, grazie dei... Chtěl bych poděkovat za tyto příspěvky, jsou velice užitečné a chtěl bych se zaměřit na zdroje, na ty malé zdroje, které k dispozici máme. Na jedné straně vidím, že s norem, ehm, na základě norem tedy dochází k tomu citovanému kvalitativnímu skoku a píše se, že Naštěstí je všechno plně kontrolováno eh, veřejně, aby nedošlo k diskriminaci při volném přístupu a přístupu zadarmo pro všechny a tak dále. A na druhé straně se připomíná také návratnost investic a tedy něco, eh, co může zajímat EP co může zajímat eh, sektor eh, soukromý a eh, veřejný. A když vezmeme v úvahu to malé množství zdrojů, které máme, tak bych rád věděl za tento systém a jeho aplikace a to, co bylo doposud tedy vykonáno, to už máme, to už tu je, ale ještě je před námi dlouhá cesta a máme málo zdrojů. Zda v toto skutečně věříme, Eh, že vytvoříme eh, takovouto politiku partnerství soukromého veřejného sektoru, abychom se možná nejdříve došli k definici těchto aplikací, aby byly funkční co možná nejdříve. A nebo spíše přemýšlíme jen v horizontu těch malých zdrojů, které máme. Takže věříte, že tu jsou ty možnosti? Eh, nebo ne, je pravda, že něco už vykonáno bylo, ale je to velice namáhavé a e, hodně se mluví a je zapotřebí vidět, jak to půjde dál. Děkuji. Ještě někdo? Nikdo se nehlásí o slovo. Může tedy odpověd, odpovídat paní Kataríny Kavada, prosím. Thank you. Thank you for uh, the question. Děkuji, děkuji za tyto otázky. Já tedy odpovím nejdřív ve paní Niebler. Galileo bylo financováno nejdříve z rozpočtu GNSS a poté jsme měli konkrétní politiky o právě duševního vlastnictví, které byly vytvořeny v rámci nového politického rámce. A co se týče aplikací, tak jsme, tak, tak jsme dostali příspěvek vlastně z horizontu 2020. Vy jste to řekla správně, to znamená, že tady máme vlastně rámec, který podporuje politiky duševního vlastnictví. A my se vlastně budeme snažit ne, stále a nadále, jak si stavět na těchto dvou základech. To znamená, že nechceme, aby docházelo k nějakým rozporům nebo nějakým způsobem ohrožovalo ty hlavní eh, principy a stavební bloky. To znamená, že všechno samozřejmě, co vypracujeme, představíme také Evropskému parlamentu a samozřejmě, že chceme pokročit, chceme udělat krok vpřed. To znamená, že budeme hovořit o duševním vlastnictví a právech duševního vlastnictví v každé oblasti a poté se budeme zabývat otázkou harmonizace, jak tedy harmonizovat tyto dva sektory, jakým způsobem pokročit a poté samozřejmě do celé té činnosti začlenit také další nové aktéry. Co se týče té druhé otázky a té vlastně toho právního kontextu a dimenze, samozřejmě, že je to všechno nákladné. A my se musíme nejdříve podívat na to, jakým způsobem vyvážit všechny tyto náklady na ochranu a jakým způsobem toto všechno přetavit vlastně něco, co přispěje eh, a vytvoří nějakou hodnotu pro tento program. My chceme nějakým způsobem samozřejmě z těchto patentů mít nějaký zisk, nějaký příspěvek. A eh, můj kolega hovořil o celém tom kontextu. Samozřejmě, my stavíme na tom stejném. A samozřejmě, že všichni chtějí z toho systému něco, něco vytěžit, chtějí mít z toho nějaké, nějaké něco pozitivního. Co se týče té spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, my, když jsme vlastně e, o tom začínali hovořit, tak jsme zjistili, že jeden z hlavních důvodů toho selhání bylo to eh, tehdy existující riziko. E, Minimálně tedy tak tomu bylo jaksi v tom soukromém sektoru, který byl vyzván k investicím a zjistili jsme, že zatím samozřejmě vším eh, existuje ta tržní ekonomika. V tuto chvíli ale hovoříme už o spolupráci eh, jaksi všech institucí, které v podstatě vydláždily tu cestu otevřeli tu cestu, která vytvořila kontext a rámec, v němž tento projekt samozřejmě může prospívat a může tedy zajistit všechny ty služby pro veřejnost a naše občany. Samozřejmě, že se to všechno vyvíjí, je to v podstatě takový eh, odstupňování, odstupňovaný vývoj a ten celý projekt se bude vyvíjet tak, aby byl co nejatraktivnější pro soukromý, eh, soukromý sektor sektor. A samozřejmě my to všechno budeme vytvářet a rozvíjet tak, aby to bylo co nejatraktivnější a samozřejmě hlavně i pro soukromý sektor. Děkuji. Děkuji. Jean-Charles Urquhart, prosím. Oui, je, je crois que le, le... Ano. Já se domnívám, že ta do... další etapa bude důležitá. Já jsem opravdu ráda, že je zde určitý rámec, který navrhuje Evropská komise v tomto ohledu a snaží se v tom období, to znamená do prvního, do první části, do prvního semestra, semestru roku 2014, jakým si způsobem lépe identifikovat politiku, kterou implementuje Evropská komise a zároveň ty iniciativy, se kterými přichází industriální sektor. Já si myslím, že toto období, které nás čeká do toho prvního čtvrtletí roku 2014, by nám mohlo umožnit i, i vést diskusy s různými aktéry, subjekty, podívat se na možnosti, které podle mého názoru jsou reálné, jsou důležité, jsou to příležitosti, které jsou zde propojeny s využíváním a využitím všech těch investic, obrovských investic, které zde byly zasazeny do těchto programů a které se přetavily již do těch dobrých, kvalitních patentů, do toho základu, který máme. To znamená identifikovat možnosti, příležitosti, ale zároveň rizika. Je to multipolární svět, kterému, ve kterém žijeme. To znamená, musíme identifikovat veškeré subjekty globálního charakteru, technologie, které zde jsou v globálním měřítku a definovat nejlepší možnou rovnováhu, rovnovážnou situaci, která by nám umožnila zajistit ty první výhody, to znamená ty, ty investice, první využití systému Galileo, to si myslím, že zde se nemusíme nějak obávat. Ovšem, měli bychom to zajistit, všechny tyto investice, které zde již máme ty výsledky a zároveň samozřejmě zajistit co možná nejlepší návratnost a zároveň naši pozici, konkurenceschopnou pozici našich evropských hráčů, podniků v této globální konkurenci, které čelíme všichni. Děkuji. Ještě si přejete něco dodat, Angeliko? Přejete si něco dodat, Angeliko? Děkuji, paní předsedkyně. Pokud mi dovolíte říci ještě dvě věty, tak bych eh, ráda poděkovala i našim řečníkům z druhého panelu a možná ještě velmi stráč, stručně vlastně ke schrnutí toho, eh, co jsem vyslyšela z našeho minislyšení. V první řadě a Myslím si, že to byl i výsledek toho prvního panelu. Je třeba zajistit, aby opravdu se ta hodnota vytvářela v Evropské unii. Já bych eh, možná to řekla velmi jasně. Opravdu je třeba dát důkazy o tom, že z toho jednoho investovaného eura bude desetinásobně víc. A to si myslím, že i pro nás je velmi důležité, ehm, důležitý politický argument. Myslím si, že poptávka pro Galileu je už dosti velká a to by pro nás mělo zůstat velmi důležité. Je to důležité i vlastně v souvislosti s nadcházejícími volbami, to znamená, že musíme to zcela jasně také předat veřejnosti. Já se omlouvám, že hovořím v podstatě tak plakativně a jednoduše, ale je to něco, co musíme předat našim občanům. Bylo velmi zajímavé i e, to, co jste říkal vy, pane Rolfe, to znamená opravdu vysvětlit, jak e, Galileo Kopernikus mohou eh, zlepšit, zjednodušit a zefektivnit práci našich zemědělců a to je velmi důležité a musíme to našim eh, občanům eh, vysvětlit. Bylo také velmi zajímavé vyslechnout si, jaká v této souvislosti existují rizika, jak důležité je zajistit stabilitu celého systému. Je také důležité, že víme, že i GSA se snaží opravdu udělat všechno pro tuto stabilitu. Je si třeba také uvědomit, že jde opravdu o každodenní eh, podnikání a obchod. A eh, to eh, je třeba samozřejmě všechno, co nejvíce zoptimalizovat. Takže to bylo pro mě velmi důležité v rámci prvního panelu. V rámci druhého fan, panelu chci říci, že pro mě bylo opravdu velmi důležité slyšet od vás, pane kolego, kolik patentů vlastně již eh, eh, souvisí nebo může souviset s GNSS, s Galileem a jakým, jak je důležité, aby všechny tyto patenty byly v podstatě spravovány a řízeny optimálním způsobem. Bylo také velmi důležité eh, uslyšet vlastně, kolik vlastníků těchto práv a licencí pochází z Evropy a to je velmi důležité a myslím si, že je důležité to vědět i pro nás, protože my vlastně pracujeme na těch politikách, které potom celé, eh, celý tento sektor nebo odvětví eh, řídí a je třeba opravdu zajistit také 100% operabilitu. A paní Kavado, mm, v podstatě eh, skončím tím, co jste říkala vy. Vy jste říkala, že my musíme mít opravdu 100% kontrolu a dohled nad tím celým systémem a myslím si, že to je zcela správné. A proto i tady hrají velmi důležitou roli právě duševní Eh, duševní vlastnictví a právo na duševní vlastnictví. A my jistě eh, už budeme jaksi s eh, netrpělivostí čekat na to, s čím vy přijdete, co nám navrhnete, samozřejmě s cílem minimalizovat všechna ta rizika. A v tuto chvíli mi nezbývá už nic víc, než poděkovat všem řečníkům, také poděkovat paní předsedkyni za to, že dovolila, aby se toto slyšení vlastně odehrálo a doufám, že podobné slyšení se odehraje i v příštím roce. Děkuji. Děkuji za náš výbor paní Katrině Kavada a panu Žánu Šarlu Urgadovi. Tímto byl dokončen i druhý panel našeho slyšení a e, na závěr nyní v 10.35 byste měl být pan komisař Tajany který nám, jak doufám, poskytne eh, informace, pokud mám tedy správné informace, tak by to eh, měl s námi být během eh, pár minut, protože nyní byla právě dokončena schůze kolegia komisařů. Proto myslím, že bychom mohli na 80 minut nyní přerušit zasedání, protože právě poté by měl pan komisař dorazit.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 Děkuji všem přítomným kolegům, našim hostům a také řečníkům našeho slyšení. Nyní mezi nás přišel pan komisař Tajány, který se zdržel na Evropské komisi, jak už jsem vysvětlila, konalo se zasedání kolegy a komisařů. Jak pan komisař ví, Odehrálo se slyšení složené ze dvou panelů ohledně témat souvisejících s Galilem. A hned předám slovo panu komisaři, abychom pak mohli postoupit dál. Děkuji vám ještě jednou, že jste přišel, pane komisaři. Děkuji eh, vám, milá paní předsedkyně, nejen za vaše pozvání, ale také za to, že váš výbor se rozhodl zdůraznit význam celé této aktivity v kosmickém sektoru Evropské unie pro průmyslovou politiku. Chtěl bych hned na počátku zdůraznit mimořádný výsledek, který jsme dosáhli 24. července, kdy jsme mohli pokřtít srdce Galilea. Došlo k prvnímu veřejnému funkčnímu testu a to v sídle Fučinu. A výsledky byly velice pozitivní. Poprvé tedy jsme dokázali eh, stanovit eh, pozici na povrchu země a to prostřednictvím eh, a ve spolupráci s pozemními stanicemi. Je to tedy výsledek nejen vědecký nebo technologický, ale také politický. Evropa ukázala, že umí spravovat a řídit satelitní systém, ukázala, že může dosáhnout dobrých výsledků. Galileo překonalo GPS ze Spojených států, co se týče výkonu, a stanovilo, eh, stanovilo eh, pozici s chybou menší než 2 metru, než 2 metry, což je eh, vynikající. A to je na základě práce čtyř satelitů, které již jsou na orbitě. Galileo záhy připraví velkou platformu pro mnohé služby, včetně e, navigačních systémů. Bude tedy kromě kompasu, GLONASu a GPS existovat takto i Galileo a otevře především nové perspektivy pro trhy, pro průmysl a pro podniky. To je také důležité a o tom se také hovořilo na dnešním vašem zasedání. Víte, že celá tato infrastruktura není samoučelná, výsledky budou hmatatelné přímo na zemi. A jak bylo patrné e, z projevu předřečníků, celá řada sektorů e, bude, e, bude žít z výhod systému Galileo a také z systému Koperník. Například to bude prospěšné pro případy přírodních katastrof. Díky Koperníkovi budeme mít přesnější pohled na situaci, takže tam, kde dojde k tomu, že je zapotřebí po, pomoci nějakým přeživším katastrofy, tak budeme mít systém Galileo, který bude vést záchranné oddíly, aby mohli hm, takto pomoci. Tím se nám podaří eh, zachránit více lidských životů, protože budeme vidět tedy tu situaci přímo na místě. Já bych chtěl zdůraznit, že už od konce příštího roku budeme mít to služby Galilea, ale ještě předtím, než bude do, dokončena tato infrastruktura, jak, um, jak se očekávalo, eh, chtěl bych zdůraznit, aby se tady posouval co možná nejrychleji, protože to je eh, jedna z priorit Evropské komise. Abychom do konce mandátu Evropské komise dosáhli výsledku ještě předtím, než bude dokončena celá ta konstelace. To všechno může mít velký prospěch pro eh, průmysl, odhaduje se ve mm, stovkách milionů eur a eh, prostřednictvím systému Galileu se otevřou také nové horizonty, nové trhy a nové možnosti i pro malé a střední podniky v Evropské unii. Služby pro eh, Služby ze systému Galileo budou poskytovat pracovní místa, větší růst v Evropě a zhruba 90 miliard by mělo vzniknout v následujících deseti letech eh, ve výnosech a zisku. Eh, pokud zvážíme všechno, tak by to mělo být 80 miliard eur. Jak mm, bych vás rád předběžně informoval, nejdříve v Londýně, potom ve Fučinu, podniky, které spolupracují na vytváření těchto služeb eh, se sešli. V Londýně jsme se sešli z vládu eh, Spojeného království, abychom hovořili o využívání služeb Galileo a uspořádali jsme další eh, takovéto setkání ve Fučinu v červenci. Jak víte, navíc je, je kosmická výstava, která putuje po Evropské unii, eh, aby i občané a také podniky se mohli seznámit s tím, k čemu budou sloužit tyto signály vysílené systémem Galileo. V Římě toto mělo obrovský úspěch v prvním týdnu září. Za šest dní více než 55 tisíc osob navštívilo tuto výstavu která je uspořádána naším generálním ředitelstvím. A chci ještě jednou poděkovat našemu generálnímu ředitelství za obrovské úsilí, Každý z těch jednotlivých dní eh, se věnoval určitému tématu, eh, aby občané a podniky eh, se dozvěděli více. Tato výstava bude tedy putovat dále po Evropské unii, aby veřejné mínění, politici, národní politici a podnikatelé z jednotlivých států se mohli lépe seznámit tedy s tím, jak velký význam má systém Galileo pro průmyslovou politiku. Abychom dosáhli takto významných cílů, musíme jim připravit půdu. Díky financování, které Evropský parlament chtěl vyhradit pro nařízení GNSS, které se bude schvalovat příští měsíc, díky financování eh, z horizontu 2020 budeme schopni tyto kroky vpřed vykonat. Abychom maximalizovali příležitosti, Evropská komise zahájila studii o perspektivách trhu a zkoumá také možná opatření regulačního typu, Eh, abychom zajistili vstup na trh a využívání Galilea do konce roku bychom měli mít připravené výsledky a nevylučujeme legislativní opatření, které by se ubíralo tímto směrem. Příklad, který bych chtěl uvést, protože nevycházíme od bodu nula, je návrh, legislativní návrh, který byl nedávno eh, přijat eh, ohledně IPOL čipy, které se mají montovat do e, automobilů, e, v, v rámci systému e-call budou tedy přijímat signály z Galileo. Eh, všechny tyto systémy tedy musí být kompatibilní s Galileem. A to samozřejmě bude možnost pro otevření dalších eh, trhů pro náš komunitární projekt. Proto bych chtěl požádat Evropský parlament, aby podpořil návrh, který nese tedy eh, můj podpis a pochází z kolegia komisařů. To tež platí i pro program Kopernikus. Kopernik. Jedná se o monitorování klimatických eh, změn, abychom lépe eh, řídili situaci při přírodních katastrofách a tímto způsobem Galileo a Kopernikus mohou mimořádným způsobem přispívat například na záchraně lidských životů a zrychlit záchranné práce. Díky eh, pomoci Evropského parlamentu, a já bych chtěl opět poděkovat eh, panu předsedovi Evropskému parlamentu, eh, to je možné tedy všechno díky financování z evropského rozpočtu. Máme málo času na přijetí nařízení. Minulý týden jsem se sešel společně paní, s paní předsedkyní Sartory, s panem Prodym a několika synovní zpravodaji a žádali jsme eh, rychlý postup. Eh, jsou tu ještě eh, složitá témata, které třeba vyřešit, nicméně jsem přesvědčen a věřím, že se nám podaří dosáhnout v krátké době výsledku a dohody. A budeme usilovat o to, aby ty hlídky A a B mohly být funkční co možná nejdříve. A právě proto my žádáme, eh, aby byl možný zrychlený postup a aby, aby tedy eh, ty, ta dvě zařízení, která mají eh, sloužit k hlášení signálu, byla vynesena na orbitu co možná nejrychleji. Sešel jsem se před týdnem Jacques Jeanem Dordanem ohledně poskytování služeb a souvisejících s misím na orbitě. Nehledě na to, že německá firma AKB má určité potíže, tak do 3. října by zde měly být výsledky a pan Dodan zajistil, že tedy e, tyto potíže e, výrobce satelitů neby, by neměly přinášet problémy ohledně funkčnosti z eh, celého systému mezi kon, od koncem roku 2014 a začátkem roku 2015. Jakmile budu mít všechny potřebné informace, eh, uspořádáme eh, schůzi s radou a parlamentem o tom, jak tedy bude vypadat situace dále a budeme mít informace také od Evropské kosmické agentury. Na závěr bych chtěl ještě se zmínit e, o tom, co může systém Galileo jako průkaz přinést mladým výzkumníkům a podnikatelům. To je jedna z přirozených stránek e, projektu Evropské unie. Mladá výzkumnice z Římské univerzity La Sapienza, kde jsem studovali také, proto taky to cituji, která vytvořila inovační software pro dekodování e, signálů ze systému Galileo Eh, můžeme tedy říci, že Galileo a Koperník mohou být příležitostí růstu a práce zaměření pro e, mladé mozky, pro naše talenty, mohou být tedy nástrojem, vhodným a silným nástrojem politiky konkurenceschopnosti a růstu, jejímž prostřednictvím usilujeme o to, abychom porazili krizi. Já doufám a přeji si, aby únorová rada, která se bude zabývat průmyslovou politikou, jak už jsem eh, to řekl panu předsedovi Barozovi, eh, bude se diskutovat také o mm, odvětví průmyslu a eh, vesmíru, tak aby došlo k vytvoření nějakého průmyslového kompaktu, aby Eh, se mohla posílit reindustrializace Evropské unie. Včera jsem například žádal tři největší organizace eh, podnikatelů evropských, německých, francouzských a italských, eh, abychom takto spolupracovali. Ještě jednou chci poděkovat parlamentu a zejména výboru pro průmysl za to, že se zabývá tímto tématem nové politiky nové průmyslové politiky Evropské unie. Grazie. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní by měly následovat eh, běžné práce našeho výboru, ale pokud si přejete položit nějakou otázku, eh, máme na to minutu pro každého. Pokud si něco přejete vznést, Není tomu tak. Všichni jsou spokojeni s projevem pana komisaře. Ještě jednou mu děkujeme, že mezi nás přišel a bude tu ještě s námi opět přijde, ehm, až to bude, ehm, až to budeme považovat za patřičné jak my, výbor, tak pan komisař. Brzy na shledanou. Bene, iniziamo i lavori. Můžeme pokračovat eh, přímo v práci našeho výboru. Je tu eh, paní Frank Proust eh, a pro nám informace o zprávě akční plán pro konkurenceschopný udržitelný automobilový průmysl v Evropě. Máme 45 minut na tuto rozpravu a já předám okamžitě slovo našemu kolegovi. La, euh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Měli kolegové, kolegyně, úplně na začátku, jestli dovolíte, tak bych to uvedl trošku do kontextu, ta práce, tak jak já si to představuji. Jednak je to strategie evropská, pokud jde o CARS 2020 a měli bychom říci, co si o to myslíme. Já si myslím, že je to důležité, protože automobilový průmysl je nesmírně důležitý v Evropské unii. A samozřejmě od roku 2008 vidíme, že dochází k poklesu v této oblasti. A my bychom samozřejmě měli reagovat na očekávání našich občanů. Právě proto bych chtěl, aby jsme vytvořili v Evropském parlamentu text, který bude skutečnou přidanou hodnotou v této oblasti. Samozřejmě, že tento text nebude závazným textem. Ovšem, právě proto bychom se měli zaměřit na ty důležité informace, které chceme převést, tak aby to bylo zjednodušené, aby to pochopili naši občané i všichni, všechny podniky. Naším cílem bylo zachránit pracovní místa v této oblasti a i to všechny znalosti, které máme v této oblasti tohoto odvětví, předtím, než je budeme reformovat, chceme samozřejmě si určit priority a nejenom politického charakteru. Pro mě osobně je důležité, abychom podporovali inovační politiku a zároveň bránili naše politiky, naše, eh, naše Eh, odvětví, protože samozřejmě inovace v této oblasti jsou jedinou komparativní výhodou, kterou Evropa má v této oblasti proti zbytku světa. Čili nesmíme usnout na vavříny. Měli bychom se zamyslet na možnosti, jak se odrazit z této situace, tak abychom uvažovali přesně tak, jako ve Spojených státech, když to bylo, když se zabývali automobilovým průmyslem. Já si myslím, že všichni vidíme, jak dopadly ty výsledky. Evropa našimi konkurenty nemůže být považována jako nějaká spíci, jako jakási spíci kráska, růženka a tak dále, něco, co se nehýbe. Musíme samozřejmě jednat. Předtím, než budu hovořit o možnostech do budoucna, budu konstatovat věci, které nás trošku zneklidňují, musíme se trošku hnout z místa. Ano, došlo zde k takové přílišné kapacitě této oblasti v Evropě, restrukturalizace, toto jsou dva základní prvky ekonomické krize. Jsou to faktory, ale zároveň i dopady. Máme zde akční plán, který ovšem je trošku vákní. Ano, musí dojít k, k, ke změnám i na straně poptávky. Měli bychom opravdu identifikovat všechny tyto body, protože musíme reagovat velice kvalitně na krizi eh, lékař rovněž musí určit diagnózu dříve, než bude pomáhat pacientovi. se samozřejmě se dotká různých segmentů, trhu, jednotlivých odvětví jiným způsobem. Ovšem je zde samozřejmě, víme, že některé značky, některé kategorie automobilů nebyly postiženy, ovšem téměř žádný evropský podnik v této oblasti není ochráněn dostatečně. Akční plán představuje takovou možnost úvah do budoucna, kvalitní úvah. Musíme k tomu přistupovat velice pozorně, opatrně, nemáme zde určité projekce, nevíme, jak se bude vyvíjet trh do budoucna. Tyto sliby totiž se nemusí splnit, pokud nebudeme reagovat na výzvy, urgentní výzvy, o kterých jsem před chvíličkou hovořil. Musíme zlepšit i politickou zprávu v této oblasti a řízení. Vůle politická podle mého názoru je zásadní, tak abychom zde měli krátkodobou agendu, plán a zároveň podpořen politickými akcemi. V této nové kapitole, o které hovořím, si musíme položit dobré otázky, kvalitní otázky, kde se nacházíme, chceme zlepšit koordinaci, chceme opravdu využít maximálně společné prostředky na evropské úrovni, které nám umožní být dostatečně konkurenčními se zbytkem světa. Co můžeme udělat v politické oblasti, především pokud je o sociální konvergenci, fiskální konvergenci v Evropě? co musíme udělat, co musíme obětovat, aby jsme dosáhli těchto cílů. Například musíme se inspirovat metodami, které například nefungují u nás v oblasti aeronautiky a které fungují jinde ve světě. Dále se podívat na naše trhy, vnitřní, vnější na, na našich trzích bychom měli lépe chránit duševní vlastnictví, samozřejmě obchodní tajemství a zároveň předvídat ročnou standardizaci produktů, než se dostanou ještě na určitou normalizaci těchto produktů. Ovšem, pokud jde o externí trhy, tak tam samozřejmě nesmíme být naivní. Musíme trvat na reciprocitě v rámci obchodních vztahů. Musíme posílit arzenál v rámci vyjednávání. Musíme identifikovat veškeré následky, pozitivní, ale i negativní, které to může mít na konkurenci našeho automobilového sektoru. Musíme vynucovat standardy na mezinárodní úrovni Nesmíme se nechat diktovat, pokud jde o tyto záležitosti. Musíme pomáhat našim malým a středně velkým podnikům na globální scéně. Další věc. Ano, Evropská komise přichází určitým velice dobrým um, nápadem v oblasti financování, nové typy financování, například business angels a tak dále. Ovšem, obecně řečeno, pokud jde o konkurenční politiku hospodářské soutěže, ta musí sloužit ekonomice a ne naopak musíme zde mít fondy, musíme eh, konkurenceschopné fondy, které by vdechly ducha našim podnikům. A musí naše eh, legislativa musí být pružnější, musí to být inteligentní eh, mm, legislativa. Komise si myslím, že to pochopila správně. Musíme vzít potaz veškeré nové normy, standardy v oblasti konkurenceschopnosti automobilového průmyslu a zároveň musíme mít tato pravidla jednodušší, předvydatelnější, tak, aby investoři se nebáli aby prostě neodcházeli právě proto z Evropy, že zde není dostatečná koordinace. A koherence a samozřejmě lidské zdroje, na to nesmíme zapomínat. Já jsem rád, těší mě návrhy komise v tomto ohledu. I přesto konstatuje, že pracovní trhy zde pro, trošku pokulhávají, pokud jde o potřeby tohoto sektoru. Proto bychom měli zlepšit neustále přeškolování naší pracovní síly, tak aby reagovala na potřeby budoucnosti. Jistě spadá to kompetence národních států, ovšem my musíme trvat na plnění tohoto kritéria musíme si přiznat, že musíme zlepšit i sociální dialog v, jednotlivém, v tomto odvětví, v jednotlivých um, um, částech tohoto odvětví. Milí kolegové, pokud jde o toto odvětví v Evropě, jaká je budoucnost? Já trvám na tom, že musí Evropa, Evropa, Evropa. Krize je obrovská, nesmíme se rozdělit, musíme potřebovat společnou reakci, společnou odpověď většinu Evropského parlamentu, tak, abychom skutečně tomu dali dostatečnou váhu. Toto je několik slov na úvod, milí kolegové, kolegyně. A samozřejmě nyní se těším na vaše příspěvky a v té druhé etapě samozřejmě i na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan Čirek žádá slovo. E, Šanovní koledzy, zvěn... Děkuji za slovo. <clears throat> Paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně, Vzhledem k této smutné situaci evropského automobilového průmyslu komise přišla s plánem CARS 2020. Toto je program, který v současné době revidujeme, připravíme návrh usnesení z vlastní iniciativy k tomuto programu. Jak víme, došlo k poklesu poptávky ze 17 milionů na 12 milionů automobilů ročně. A otázka zní, otázka, na kterou bychom si měli odpovědět, kdo je za to zodpovědný? Je to vinou krize. Ve Spojených státech eh, došlo k odklonu i právě tím opačným směrem z 13 na 17 milionů. Krize ovšem je ještě pořád velice hluboká a proto se ptám, proč evropský trh, který je polovinou amerického trhu, proč náš trh se potýká s těmito problémy. Pan Proust nám částečně odpověděl na tuto otázku. Já bych mu rád poděkoval k tomuto návrhu zprávy. Dokument CARS 2020 Evropské komise obsahuje značná pochybení, zjednodušení nesprávných údajů a omezuje se pouze na evropský trh. Nevěnuje se holistickému přístupu. My můžeme pouze jaksi vyčlenit automobilový průmysl z průmyslového odvětví a co například odvětví náhradních dílů. Dílů v této oblasti vidíme, že automobilový průmysl trpí, potýká se s krizí, ovšem to je, ta je širšího charakteru. Předpokládáme další nezaměstnanost. Ten problém je širší. A proto jsem rád, že jsme si mohli vyslechnout i příspěvek pana místopředsedy komise, pana Tajányho, o tom, že zde Existuje politická vůle pokračovat v těchto průmyslových politikách. Ovšem to je pouze na počátku. Když se vrátíme k naší zprávě, pan Prus podle mě i v tom vysvětlujícím prohlášení správně poukazuje na nedostatky v této oblasti, nedostatečné vhodné definice. Co to znamená evropský podnik například? My, politikové, měli bychom podporovat evropský automobilový průmysl nebo naopak globální nadnárodní společnosti, které jsou aktivní na našem evropském trhu. způsob, jak pokračovat v této oblasti na základě určité strategie, je diferencovat. Mít takovou, pokud totiž budeme mít takovou spíše smíšenou strategii, tak by nás to mohlo stát mnohem více. To je z mé strany vše k tomuto tématu. Dokument, který nám předložil pan zpravodaj, představuje příležitost připravit zajímavou reakci. I na základě pozměňovacích návrhů, které kolegové předloží. Je to nesmírně důležité pro nás, pro všechny i pro komisi. Děkuji. Děkuji, kolegovi Žrekovi jako další kolega Palea. Yes, uh, thank you. Thank you, chair. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala za tuto zprávu, která mým názorem dobře poukazuje na problémy, obavy na úrovni CARS 21 vysoké, na vysoké úrovni této pracovní skupiny. I když já považuji tento návrh komise za krok správným směrem, pokud jde o reformu v této oblasti tohoto našeho odvětví. Myslím si ale zároveň, že není dostačující, pokud jde o dostatečná eh, konkrétní dostatečně konkrétní závěry. Proto se připojuji k eh, zpravodaji. Potřebujeme skutečné koordinační nástroje, mechanismus, jasné konkrétní kroky, které by vedly k fungující politice v této oblasti evropských výrobců automobilového průmyslu. Jsou zde příležitosti, ale zároveň rizika, obavy. Tento akční plán proto by se měl zaměřit spíše na posílení koordinace politik, které jsou zaměřené na automobilový průmysl, ať už hovoříme o klimatu, zahraničním obchodu nebo zaměstnanosti. Právě proto bych ráda řekla, že komise nepotřebuje více pravomocí, aby implementovala svá přání, nepotřebuje vytvářet nějakou další legislativu, aby reagovala na stávající problémy. Ty informace máme k dispozici, problémy jsou jasné, jsou známé, automobil průmysl, spotřebitelé, klienti, potřebují právní jistotu, koordinaci politik a především konkrétní kroky, akci. Proto bychom měli zajistit to, aby eh, tento akční plán CARS 2020 provedl v reále to, co slibuje. Akce je, je zásadní. Skutečně dokončený vnitřní trh, reagovat na konkurenceschopnost, redukovat byrokracii a poskytnout samozřejmě rychlejší konkrétní kroky. Celkově si myslím, že bychom mohli nalézt společný základ práce, vytvořit dobrou zprávu a já se těším na tuto spolupráci. Děkuji za slovo. Děkuji. Pan Šado. Pan Šado. Merci, madame la présidente, et, et, et merci au rapporteur de... Děkuji, paní zpravodajko. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za tuto zprávu, protože je to důležitá zpráva. Já souhlasím do velké míry s tím, co bylo řečeno ne se všemi závěry, které jsme z toho vyvodili, ale s většinou. Pokud jde o to, co řekl pan zpravodaj správně, že dneska je zde určitá nadměrná strukturální kapacita výroby v odvětví automobilového průmyslu. Nevím, zda naše reakce je ale dostatečná, protože tato nadměrná strukturální kapacita členské státy většinou reagují konjunkturálním způsobem, tím, že podpoří poptávku. My se snažíme udržet eh, tu poptávku, samozřejmě jsou tam určité bonusy, které udělujeme a tak dále, výhody, které poté vedou k tomu, že evropský automobil průmysl prostě, ano, samozřejmě mm, nemusíme teda, mm, ne, nevyřeší to ty strukturální problémy a stojí to určité finanční prostředky samozřejmě. A členské státy ne všechny členské státy, ale mnoho členských států, určité skupiny jak si pouze pasivně reagují a pasivně přihlížejí k tomu, eh, eh, že se zavírají tyto podniky automobilové, prostě není tam dostatečná účast, dostatečná finanční účast. Evropa by měla hrát důležitější roli, měla by připravit koordinovanou strategii určitého řešení této nadměrné výrobní kapacity. Přesně tak, jak o tom hovoří zpráva. Reorientovat část této nadměrné produkce do jiných eh, odvětví, například lehká vozidla a tak dále. Na evropské úrovni ovšem bychom měli mít jiné strategie, například ocelářství a tak dále, především pokud jde o přidanou hodnotu v této oblasti a to, co přináší automobilový průmysl, ať už jsou to dodavatelské řetězce, ať už jsou to náhradní díly a tak dále. Jsou zde určité možnosti, které by naskytla například i obnovitelná energie, fotovoltaika, větrná energie na mnoha, v mnoha našich zemích právě i tento, tyto podniky mohou přežít, protože se začaly orientovat na obnovitelné energie. Čili věnovat se těm sektorům nebo různým typům dopravy, které by mohly rovněž nakopnout trošičku automobilový průmysl. Dalším příkladem v některých evropských městech. Například už fungují um, autobusy s nulovými emisemi v Bruselu, například ve Frankfurtu, v jiných místech. Toto jsou autobusy, které vyrábí skupina Bivaldi, čínská skupina, která je i například v v celulární oblasti, v, v elektromobilech, elektroautobusech je nesmírně aktivní, konkurenčně schopná. A my se musíme pouze ptát, proč naše industriální skupiny, podniky nepřišly s dostatečnou inovací, tak aby se věnovaly této části výroby v oblasti dopravy, čím bychom mohli revalorizovat eh, různé například průmyslové podniky v Evropě, pomoci dodavatelskému eh, řetězci, pracovat na v oblasti náhradní dílu a tak dále. Jedna věc, která by měla nám být trošku objasněna, je například je právě ta oblast v oblasti legislativy, nařízení a tak dále. Uh, Již několik let s touto komisí vedeme rozpravu, máme zde různé názory, pokud jde o, za, o e, například in, investice v této, e, pokud, pokud jde například o um, regulace v této oblasti, uhlí, nízkouhlíkovou ekonomiku a tak dále, jaký to bude mít dopad. Samozřejmě, že vidíme, že mnoho podniků nám odchází, protože dochází k restrukturalizaci a v rámci těchto průmyslových skupin velice často mnoho z nich, především automobilové německé podniky na to poukazují, že to stojí strašně moc peněz. Všechny tyto, všechna tato nařízení, ochran, ochrany, ochrana nařízení a tak dále, pokud jde o mezinárodní obchod. Jak bych to řekl a nechci nikoho urazit. Je to taková diplomacie, která prostě sice funguje, ovšem vidím zde italské, francouzské podniky, které nejsou schopny v rámci Združení evropských producentů se prosadit. Oni prostě není tyto tato pravidla nejsou udělána v zájmu našich podniků, našich odvětví. A mě to opravdu překvapuje, velice mě překvapuje, že se nevěnujeme dostatečné uh, dostatečné inovace v této oblasti. Já samozřejmě vím, že by to mohlo být dobré pro naše spotřebitele, pro energetickou účinnost, pro naše podniky, pomohlo by to dodavatelskému řetězci, bylo by to dobré pro celé toto odvětví. To znamená, měli bychom se podívat i na tuto pozitivní, pozitivní uh, propojení mezi inovacemi, mezi snižováním uhlíkové zátěže a inovačními postupy v této. Kolega Březina, prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěl také poděkovat za zprávu panu zpravodaji a souhlasím s tím, že automobilový průmysl je jedním z nejdůležitějších evropských odvětví. Jenom si myslím, že ve značné části tohoto dokumentu eh, obdivuhodně přehlížíme některé věci, které vedou k tomu, že eh, poptávka po evropských automobilech klesá. Eh, jedna část té pravdy je taková, že eh, jsme se dosud nedostali z krize, která mm, tu poptávku logicky snižuje. Další část tohoto problému jsme, dámy a pánové, mnohokrát my sami. Jak jsme pomohli jako Unie a jako tento parlament konkurenceschopnosti našeho automobilového průmyslu. Zdražením energií tím, že poměrně velkoryse podporujeme obnožené, obnovitelné zdroje. Energie je jedním ze základních parametrů konkurenceschopnosti. Proč my, Evropané, máme energii nejdražší ze všech kontinentů? To je jedna věc. Druhá věc je otázka naší ambicioznosti. Jsme tak ambiciozní, že cíle, které stanovíme na produkci CO2 eh, z aut na kilometr, jsou nejvyšší na světě. Jsou to vysoké cíle, dámy a pánové, ale něco stojí. A naše produkty, produkty našeho automobilového průmyslu stoupají na ceně, protože bohužel tato opatření jsou drahá. Pravda je taková, že e, i v mé zemi, v České republice, která má jednu z nejvyšších produkcí aut na obyvatele v e, Evropské unii, e, pokud konzultuji například s manažery Škodovky, je mi řečeno, že nebýt azijských trhů, byla by ta situace mnohem horší. Já bych tedy chtěl zaměřit to úsilí rovněž na omezení naší ambicioznosti, protože mnohokrát vede naprosto protisměrně. Jsem pro inovace, jsem pro nové technologie, ale eh, řekl bych, že zde musíme mít reálný odhad. Nelze zapřáhat vůz před koně a nelze technologie, které ještě nejsou zralé, komercionalizovat. Eh, řekl bych, že hodně z těch problémů, které dnes má automobilový průmysl, eh, jsme buď spolu zapříčinili, anebo jsme aspoň neomezili negativní dopady, které jsme mohli omezit. Děkuji za pozornost. Grazie, kolega Bertot. Děkuji, kolega Bertot. Grazie, presidente. Ho ascoltato con attenzione. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem si vyslechla se zájmem mm, úvod o této zprávě a ohledně eh, toho místa, kde se hovoří o rozdílech mezi evropským trhem a trhem Spojených států, bych rád zdůraznil jeden aspekt, který považuji za významný ohledně Evropy, ohledně toho, co by Evropa mohla udělat. Nehledě na technologické inovace, které nepochybně musí být využívány automobilovým průmyslem, ať už z komerčních či jiných důvodů. Je zapotřebí, abychom se pozastavili nad inovacemi v obchodování, v uvádění na trh. Ve Spojených státech se více podporuje využívání automobilů oproti vlastnictví automobilů. A já bych rád tento eh, rozdíl zdůraznil. Ve všech státech EU je byrokracie ohledně vlastnictví automobilů, které jsou chápány jako registrovaný eh, hmotný majetek a eh, to nepomáhá rozšíření automobilů prostřednictvím lehčích, snadnějších postupů. Jak bychom mohli využívat jiné auto než to, které sami vlastníme? V průběhu týdne to mám jinou potřebu například než v průběhu víkendu. Například elektroauto bych mohl využívat v určitou dobu denní. Um, auto s klasickým motorem můžu využívat někdy jindy. Můžeme mít na mysli i rozdíly mezi jednotlivými sezónami a ročními obdobími. Takže legislativa která by umožnila snadněji využívat automobily například v období eh, dní, hodin nebo měsíců, by vytvořila nový vztah mezi uživatelem a automobilem, eh, který by nemusel procházet čistě a pouze vlastnictvím, což je typické pro evropskou kulturu, ale užíváním automobilu, které je eh, typický spíše pro americký trh. Děkuji kolegovi Bertotovi, kolega Belech. Eh, dank u wel, voorzitter. Eh, graag een eh, paar Děkuji, paní předsedkyně. Já mám ještě několik eh, připomínek a budu hovořit zemské. Rád bych eh, samozřejmě poděkoval i panu Prustovi za jeho zprávu, protože si myslím, že se v ní objevují opravdu velmi důležité principy a prvky, se kterými eh, souhlasím povětšinou. Nicméně chci říci, je třeba zabývat se také těm, tomu kontextu. Je třeba se podívat na ty přímé dotace, dotace pro automobilový průmysl, ale je třeba zohledňovat také ten kontext Paní předsedkyně, jenom taková částečná eh, připomínka. Strategie pro obnovitelné zdroje energie. Eh, to je velmi důležité. Také elektrická infrastruktura, kterou potřebujeme vytvořit, to je velmi důležité. Spousta lidí si myslí, že takováto struktura je v podstatě nevytvořitelná, ale já s tím eh, nesouhlasím. Myslím si, že tady bychom opravdu měli být na špici, měli bychom být příkladem pro všechny ostatní a myslím si, že to, co navrhuje komise je velmi ambiciozní, je třeba to opravdu dodržet a je to velmi dobré pro automobilový průmysl. Ve chvíli, kdy hovoříme o tom kontextu, pan Tatiany hovořil také o Galileu a hovořil o té přímé vazbě na ECOL já vím, že tady tato vazba samozřejmě existuje, ale nesmíme přehánět, neměli bychom být až příliš ambiciozní. Nesmíme zatížit eh, celé to odvětví příliš mnohými omezeními. Nicméně, myslím si, že co se týče Ekolu a, a Galilea, tak to jsou velmi dobré iniciativy a ten vztah je třeba podporovat. Co se týče těch chytrých měst, smart cities, tak je tady inovace velmi důležitá. To znamená, že nelze podporovat pouze e, a jedině výhradně podniky, ale i jiné iniciativy, protože toto jsou v podstatě iniciativy, které se navzájem e, podporují. A k tomu, co říkal e, Jan. To si můžete přečíst vlastně v bodě 36. A náklady na energie pro výrobce, to je samozřejmě téma. Tady, když bychom se srovnali s našimi konkurenty z Japonska, z USA, tak tady samozřejmě jsme na horší eh, pozici. A ta energie v Evropě je jednoduše příliš drahá a já si myslím, že my bychom měli vyslat zcela jasný signál a to směrem ke komisi a směrem eh, k radě, že tady potřebujeme více inovace, potřebujeme nějaká, nějaké změny, třeba daňové, prostě tak, aby se nám podrželo udržet udržet, podařilo udržet cenu automobilu na nižší úrovni. A paní předsedkyně, na závěr, co se týče obchodní politiky, ta byla také zmíněna v souvislosti se zprávou pana vyrůstat. Co se týče obchodní dohody eh, s Jižní Koreou, tady si myslím, že ten potenciál je daleko větší a měli bychom to trošičku pozměnit. Eh, nebo až budeme eh, podepisovat novou dohodu s Japonskem, tak je třeba se k tomu přistoupit jinak. Neměli bychom opakovat ty chyby, které jsme udělali v minulosti a musíme zohledňovat samozřejmě prospěch našeho průmyslu. Děkuji, slovo má komise. Je zde přítomna? Kdo je zde přítomen za komisi? Nikdo tu není? Komise není zastoupena, předám slovo kolegovi Prustovi. Je regrette bien évidemment qu'il n'y ait personne de la, de la commission. Je... Je samozřejmě líto, že zde komise není zastoupená. Velice rád bych si býval vyslechl jejich reakci k mé zprávě a zároveň k vystoupení kolegů, kolegy. Já jsem samozřejmě poslouchal velice pozorně ty různé vystoupení. Já osobně si myslím, že je to téma, je to zpráva, která nás zajímá. Vidíme, že ty výzvy jsou důležité, ve hře je hodně zpráva prostě, jak jsem to už řekl, je to zpráva, která je pouze první etapou především to, co řekl pan Žado, trošku to upřesnit to všechno, co bychom měli udělat v oblasti mm, tomu, jak to budeme všechno řídit v této oblasti i především v oblasti výzkumu dalšího. Budeme spolupracovat, budeme spolupracovat i s politickými skupinami na tom, aby jsme vylepšili tuto zprávu, vemu v potaz pozměňovací návrhy pokud chceme totiž vyslat skutečně důvěryhodný signál na globální úrovni, tak opravdu musíme získat co možná největší zastoupení většinu v Evropském parlamentu, která půjde tímto směrem. Proto bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům, všem, kteří vystoupili dneska dopoledne. Tím se obohatila tato rozprava a jistě se tím obohatí moje zpráva. Děkuji panu Proustovi. Chtěla bych připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je ve středu 25. září v poledne. A hlasovat v ITRE by se mělo 14. října. Nyní můžeme přejít k dalšímu bodu. Oggi abbiamo una giornata così buď jsme příliš rychlí, nebo mají spoždění naši hosté, nicméně i nyní budou následovat, bude eh, následovat několik minut, minut pauzy, pět minut pauzy. 11.45 má dorazit pan Filip Lev a počkáme na něj pět minut. Poté budeme hovořit s generálním ředitelem pro DG Energii, panem Filipem Levem. poi il lettore. mi discussione. Bene, riprendiamo. Budeme pokračovat v práci při našem zasedání. Zavítal mezi nás eh, pan generální ředitel DG Energie pan Löw a bude hovořit o projektech energetické infrastruktury ve společném zájmu. Já mu hned předám slovo. A případně mohou se zúčastnit pak diskuze kolegové. Prosím, pane Love, máte slovo. Well, thank you, Chairman. Good, good morning. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den vám všem, vážení kolegové. Já jsem za vámi dnes přišel, protože 10. října komise přijme delegovaný akt. To znamená, to je v podstatě jako kdybyste dali nebo nasvítili upíra trošičku. Bude to opravdu velmi důležitý milník v souvislosti s přijetím podstatě takového seznamu projektů ve společném zájmu, hlavně v oblasti infrastruktury a energie. Hlavně jde samozřejmě o to zajistit propojenost mezi členskými státy. A my samozřejmě víme, že Evropský parlament hrál v tomto procesu rozhodující roli. Hlavně když se jednalo o pokynech, které se týkaly užívání nebo zacházení nebo vytváření toho nařízení o nové infrastruktuře pro Evropskou unii. Komise, parlament a rada přijali kritéria pro své cíle, tak aby byla zajištěna transparentnost celého tohoto procesu a šlo o to zajistit, aby tento projekt v podstatě se stal projektem ve společném zájmu. Asi si pamatujete také na ty předcházející nařízení, ty, která se týkala transevropských sítí. Tehdy bylo identifikováno více jak 600 projektů, které podstatě splňovaly to kritérium evropského zájmu, ale šlo o izolované projekty, protože šlo v podstatě o projekty, které navrhovaly jednotlivé členské státy. A v podstatě došlo k takovému vyjednávání a dohadování. A v podstatě, v, i když existovaly určité priority, ale v podstatě nedošlo opravdu k vytváření těch hlavních opravdu propojujících bodů, těch hlavních propojujících koridorů. To znamená, že my jsme začali v podstatě s tím, že jsme vytvořili seznam 12 těch prioritních koridorů, samozřejmě víte, o jaké jde, nebudu je tady všechny vyjmenovávat, jde o propojení mezi jihem a severem, jde také o propojení v podstatě eh, Baltu, jihovýchodní Evropy, jde také samozřejmě o projekty v Severním moři, jde o ty chytré sítě a dobré energetické distribuční eh, sítě, jde samozřejmě také o nové projekty plynovodu. Samozřejmě samozřejmě, že víte, že i na základě vlastně toho, co se stalo v minulosti, většina těch eh, cest plynovodu eh, vedla mezi západem a východem a nám jde v podstatě o to zajistit, aby toto propojení fungovalo, ale aby, aby bylo také rozšířeno. A aby se zajistila samozřejmě i propojenost mezi severem a jihem. To znamená, že nám jde o lepší integraci, jde nám o lepší propojenost právě i v oblasti plynovodů. To znamená, že tady už se nám podaří vlastně propojit 17 těch 28 trhů. To znamená, že toto propojení je zcela zásadní, jak z úhlu pohledu bezpečnosti, tak také konkurence, konkurenceschopnosti. Proces který v podstatě předvídala nebo chtěla zaj- chtělo zajistit toto nařízení, tak cílem bylo zajistit propojenost všech těch projektů na jednu z těchto priorit, těchto prioritních koridorů. To znamená, že všechny tyto projekty měly zajistit nějaký příspěvek nebo užitek minimálně dvou členských států, měly zajistit konkurenceschopnost, měly také podpořit udržitelnost a energetické dodávky. A ještě před formálním přijetím tohoto nařízení Eh, regionální skupiny a různí aktéři se začali setkávat tak, aby celý ten proces zjistili, tak, aby zajistili, že všechno opravdu bude eh, dokončeno opravdu včas, tak, aby do konce roku 2013 opravdu existoval ten seznam priorit, tak, aby opravdu tady existovala ta hnací síla. A šlo o to opravdu zaměřit se i v rámci tohoto nařízení na zajištění této přímé propojenosti mezi projekty a těmi strategickými body a šlo také o to zajistit, aby národní regulátoři s tím souhlásili a dívali se na ten projekt ne pouze ze své jaksi národní perspektivy, ale šlo o to zajistit, aby se setkali se svými partnery z jiných členských států, z jiných regionů a zajistili vlastně užitek pro všechny regiony. Samozřejmě ne všechny propojenosti musí vždy být pozitivní. Některé eh, ty vazby nebo ty Eh, to propojení může být dražší, některé levnější, ale šlo o to opravdu, aby se setkali zástupci finančních institucí, regulátoři, provozovatelé distribučních sítí a tak dále, aby se setkali a eh, dojednali se. Bylo důležité také, aby na těchto setkáváních byli také zástupci samozřejmě eh, členských států, tak aby společně vypracovali ten konečný seznam. Začali jsme samozřejmě s velmi obšinnou konzultací, která v podstatě hlavně se zaměřila na provozovatele distribučních sítí a e, celá vlastně ta veřejná konzultace se také e, zabývala vlastně tím, tím seznamem priorit. Začali jsme se sedmisty projekty, to všechno se poté omezilo na 248 projektů a tento seznam 248 projektů, který bude předložen parlamentu na přeskum, vlastně v rámci postupu aktu v přenesené pravomoci. Bude to přibližně za dva měsíce nebo možná za čtyři. A tady tento seznam nebo v tomto seznamu najdete tedy 248 projektů, ale zároveň eh, tyto projekty sami o sobě mají v sobě ten aspekt eh, propojenosti, to znamená, jsou navzájem propojeny. Je tady více jak 100 vlastně takových klastrů, skupin projektů. A pod nimi máme vlastně těch 248 jednotlivých projektů, které se hlavně týkají tedy eh, plynu a elektřiny. Co se týče práce těch regionálních skupin, tato práce vlastně umožní to, že pokud tedy dojde k odsouhlasení těchto projektů na základě tedy také aktů v přenesené pravomoci, tak to všechno vlastně bude, eh, za, bude vlastně zajištěno, že tyto projekty získají povolení, protože vy víte, že tady ta eh, právní lhůta jsou tři eh, roky s tím jedním kontaktním místem. To znamená, že jde o to, aby se potom národní regulátoři dohodli eh, na těch nákladech, jaká by měla být návratnost, tak aby bylo přesně ve všem jasno. A potom samozřejmě tyto projekty jsou v podstatě takovou stupenkou nebo takovou povolenkou pro financování. To znamená, eh, samozřejmě, že to není ani jaksi vstupní nebo výstupní jízdenka. Jde o projekty ve společném zájmu. Ty projekty samozřejmě musí eh, splnit nastavená kritéria. Ale samozřejmě je třeba zajistit, aby tyto projekty měly financování, které vlastně potřebují hlavně z veřejných prostředků. To se samozřejmě týká hlavně těch přeshraničních projektů a hlavně projektů, ve kterých je důležité zajistit právě eh, poskytování a dodávky energie. Tyto projekty budou hlavně samozřejmě přitahovat eh, investice z komerčního sektoru. A nařízení dává nebo v podstatě poskytuje záruku těmto soukromým subjektům. To znamená, že tady je zcela jasně nastaveno to zacházení eh, s těmito soukromými eh, subjekty. Co se týče toho seznamu zůstane vždy, jak, jak si po celou dobu stejný, ne, bude se přeskomávat každé dva roky. A pokud dojde jaksi k selhání některého z těchto projektů, hlavně v souvislosti s eh, posouzením dopadů na životní prostředí, tak eh, v takovémto případě tento projekt bude ze seznamu stažen. To znamená, že samozřejmě jsme eh, říkali, že tady dojde k jednání regionálních skupin, regulátorů a tak dále a tak dále. To znamená, že my eh, samozřejmě si uvědomujeme, že je možné, že některé z těchto 248 projektů v podstatě budou staženy z toho seznamu. Některé z těch projektů, řekněme to tak, jsou takové vyzrálejší než eh, jiné. Například, co se týče pobaltí, A tady právě v Pobaltí máme mnoho projektů, které se zabývají eh, právě projekty kapalného plynu. To znamená, že tady se ještě pořád dohadujeme o tom, jaká eh, jak, jaká ta poloha nebo jaké to geografické umístění by mělo být vybráno. To znamená, že pořád to ještě je, jsou, jsou to otázky, o kterých se bavíme. Já Samozřejmě vím, že parlament tento seznam také zajímá. Vím, že už také došlo k mnohým bilaterálním vyjednáváním v souvislosti s jednotlivými projekty a my samozřejmě doufáme, že tato spolupráce bude i nadále v budoucnosti eh, pokračovat, protože jde o záležitost, která, kterou by měla komise odsouhlasit 9. Grazie, Ora la parola rapport... Předám slovo Corrad Campos. Muito obrigado, Sartori. Muito obrigado. Děkuji. Děkuji, eh, Filipe, i tobě za to, že jsi za námi přišel. Já bych také rád k tomu dodal několik věcí. V první řadě. Myslím si, že nápad, abyste za námi přišel, byl velmi dobrý. Myslím si, že je to velmi dobré jak z úhlu pohledu demokracie, tak také i transparentnosti a jasnosti, které musí tento postup vykazovat průběhu šesti měsíců jsme hovořili o tom, jak je velmi důležité, abyste nás informoval o vývoji tohoto postupu, protože já musím upřímně říct, že v tuto chvíli ještě nemám žádné vyhraněné stanovisko vůči aktům přenesené pravomoci. A hlavně v tomto případě, kde bychom vlastně nemohli vůbec nijak postupovat bez aktů přinesené přenesené pravomoci. Tohle je přesně takový ten typický příklad, kdyby to nešlo. To znamená, že tady tyto akty jsou opravdu zcela nezbytné. To znamená, že my jsme dosti zdrženliví, ano, to je pravda, velmi zdrženliví, když se jedná o akty v přenesené pravomoci. Nicméně si myslím, že si také jsme schopni uvědomit, kdy je opravdu potřebujeme. Já bych rád také poděkoval komisi za odvedenou práci, protože vidíme, že komise se opravdu připravila a a všichni víme, k čemu došlo poté, co bylo nařízení e, přijato. Samozřejmě, že bylo třeba ještě vyladit některé právní záležitosti. Víme, že naše paní předsedkyně se účastnila celého toho procesu. Ale celá ta práce se neomezovala pouze na toto, protože komise podstatě odvedla svou práci a i díky tomu dnes tu můžeme mít pana Leva, který může potvrdit, že z těch prvotních 750 projektů jsme došli v podstatě k těmto 248 projektům, které jsou rozděleny do těch klasterů. To znamená, eh, to už bylo řečeno. Mám jednu otázku jak také říkal eh, pan Filip Lov. Jeden z, vlastně, jedna z těch nejkontroverznějších kontroverznějších záležitostí v souvislosti s těmito akty jsou vždy lhůty. To znamená, že, se že tady dochází ke snižování těch povinných lhůt pro členské státy ve chvíli, kdy se mají vyjadřovat k přeshraničním projektům. Tady jde o prvek, který může v podstatě eh, přispět k hodnocení té odvedené práci. A já se chci zeptat pana generálního ředitele, zdali nám k tomu něco může říci, k těmto lhutám. Grazie, kolega Valé. Děkuji, kolega Valian. Yes, thank you, first of all. Pane Lhové, především bych vám velice ráda poděkovala za vaši prezentaci jednak toho, jak probíhají, probíhá výběrový proces, PCR a tak dále. Nesmíme zapomínat na finanční potřeby těchto projektů, na to, že chceme dokončit interní trh do roku 2014. Proto by bylo dobré mít nějaké další informace, doplňkové informace ohledně statutu, statusu těchto projektů, časové linie, implementace, realizace těchto projektů, jak to vidí Evropská komise. Pokud jde o regionální skupiny, to je moje první otázka. Myslíte si, že architektura těchto regionálních skupin je dostatečně transparentní a e, dodržuje PCR kvalitativní ranking na této regionální úrovni spíše než politické a jaká byla role, e, pokud jde o konzultační proces, podpůrný proces, tomuto procesu, který udělila Evropská komise. Druhá otázka. Data, která se týkají toho, v jakém stavu jsou tyto projekty, v jaké etapě a jak asi by mohlo dojít potom v té časové linii k přeshraničnímu přerozdělování nákladů, dále analýzy nákladů, výhod, dále jak to vypadá z ohledně procesu udělování povolení a tak dále. Zda již máte určité odpovědi, pokud jde o tyto analýzy nákladu a zároveň užitku, výhod a tak dále. A samozřejmě na závěr dovolte, abych vám poděkovala za to, že jste mezi nás přišel a prezentoval nám tyto informace o projektech. Paní Jordan. Chvále lepa, gospod Löwe, za uh, eh, váš obisk in... Děkuji za slovo. Vážený pane Léve, děkuji za prezentaci, za všechny informace. Mám specifické otázky, jste hovořil o těch projektech, které nejsou v souladu s evropskou legislativou, jak to s nimi dopadne. Ovšem, jestli dovolíte, ráda bych vám řekla, že jedna evropská země hlasovala proti tomuto seznamu těchto projektů a to z důvodu takového jednoho velice pochybného projektu. Jedná se o re plinifikaci v Triestu v Itálii. Je to projekt, který představuje problémy spojené s dopadem na životní prostředí a i s ohledem na bezpečnost. Obyvatelé severní Itálie, podobně jako i regionální orgány, pokud vím, dokonce i italská vláda které mají takovou jasnou, ještě jasné stanovisko, pokud jde o tento projekt. Pokud vím, tak jsou tam takové skutečně různé pochybné okolnosti, které se týkají tohoto projektu a zahrnutí tohoto projektu na tento seznam. Proto bych se chtěla zeptat, jaké jsou vaše záměry v souvislosti s tímto projektem a jak chcete zajistit to, aby legislativa byla implementována v této oblasti. Další řečník děkujeme, pane Loupe, za úvodní slovo, několik eh, otázek, jižní plynový koridor, na, v rámci toho seznamu PCR, který jste nám předložil. Ráda bych se zeptal, jak to vypadá aktualizovaně, tyto informace na Bukou údajně je již mrtev, čili jakým způsobem se to odrazí na tomto seznamu. Pokud jde o elektřinu, podle mého názoru by bylo zajímavé se podívat na procenta interkonektivity před tímto seznamem a po něm. Já jsem si to trošičku propočítali, já myslím, že jsme na těch 10% interkonektivity, která nebyla sice, to nebylo závazné, ovšem od Barcelony vlastně již jsme počítali s tím, že na zač- do začátku našeho století k tomu dojde z jednoho důvodu, z Španělska a Portugalska. Dokonce i Poupeci, pokud vím, tak by právě Pirenejský polostrov byl pod 5%. Proto se chci zeptat, co chcete nabídnout těmto zemím Portugalsko, Španělsko, to by mohli být čistí vývozci obnovitelných energií. V podstatě mají tolik plynu ve Španělsku, že by nám to mohlo pomoci pokryt určité problémy s našimi kapacitami. Druhá věc. Máme hardware, ale zároveň software v rámci tohoto eh, cvičení. Snažíme se zlepšit hardware ve zprávě pana Kampade de Koreji. My Evropský parlament se snaží zahájit diskuzi o, té, o tom softwaru, což pro nás znamená lepší koordinace mezi operátory přenosových sítí v Evropě a my jsme chtěli mít takový centralizovaný koordinační uh, proces mezi modely, mezi dolaďováním v rámci jednotlivých regionů. To zatím tak se neprošlo tou naší diskusí. Podle mého názoru je to ale důležitý prvek, který by nás mohl pohnout vpřed. Proto bych se chtěl zeptat, co děláme na této straně softwarové. Protože budeme investovat miliony do propojení elektrického. Ovšem, možná by bylo lépe někdy zlepšit i ty toky už v rámci stávající infrastruktury, ať už hovoříme o plynu nebo o elektřině. Děkuji, pan Kelly má slovo. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci také poděkovat panu Lovovi za jasnou prezentaci. Zajímavé je, že se zmiňuje především o tom, jak ty projekty jsou schůdné. A pak hovořil o projektech, které si konkurují. Tam je několik různých příčin a je zapotřebí Eh, něco udělat, aby eh, komise mohla upozornit eh, poslušné aktéry. Tak ohledně těch energetických projektů je zapotřebí mít na paměti bezpečnost dodávek, to je velice důležitá věc, zejména s ohledem na to, jak jsou na sobě na zem závislé ty jednotlivé plynovody, kdyby došlo k nějakému problému, pak je to otázka ještě ruského plynu. A je zapotřebí využít toho, že plyny, eh, cena plynu se snížila, zejména v Americe. A ve vztahu tedy eh, k, ke kapalnému plynu je tu mnoho dalších zemí. V západním perimetru Evropy, které by se na to mohly zaměřit. Měli bychom zvažovat právě takovéto projekty zaměřené na skapalněný plyn kvůli, eh, kvůli těm problémům, které zde byly zmíněny. Děkuji, kolega Rubik. Äh, Já bych také rád panu generálnímu řediteli poděkoval. Byl bych velmi rád, kdybychom od něho mohli mít také něco písemně, tak abychom eh, věděli detailně, o jaké samozřejmě projekty jde a jakým eh, způsobem k něm budeme přistupovat. Co se týče středozemí, tak já bych chtěl vědět, jakou máte strategii pro státy Magrebu, pro celé středozemí. Existuje tady nějaký eh, stěžejní bod, stěžejní místo, na které se budeme zaměřovat? Grazie, kolega Kroll. Děkuji, kolega Crowley. Děkuji vám, paní předsedkyně. Opět bych chtěl poděkovat za prezentaci. Mám tři eh, aspekty. Za prvé se týče bezpečnosti dodávek. Bezpečnost dodávek by vždy měla být eh, jasné web závislé na eh, síti, tak abychom garantovali bezpečnost dodávek spotřebiteli v mnoha propojovacích místech na elektrickém trhu zejména dochází k tomu, že energie proudí jen jedním směrem a nehledě na technologický pokrok nemáme jinou možnost, jak vést mm, elektřiným směrem. A to je věc, kterou je zapotřebí zmínit, stejně jako se zmínila o plynu. Když už hovoříme za druhé o národních eh, regulátorech, Eh, kteří kontrolují situaci. Je zapotřebí, aby zde byl me, mezinárodní nebo eh, přeshraniční benefit. Co by tedy měli dělat národní regulatoři v tomto smyslu? Protože národní regulator má regulovat trh ve své vlastní oblasti. Měli bychom se tedy zaměřit na takovou zastřešující úlohu eh, regulatora. A za třetí, má e, komise určitou analýzu ohledně prospěchu, přímo prospěchu spotřebiteli e, na základě těchto, vzniku těchto interkonektorů, těch propojovacích míst, jaký to má prospěch e, pro malé spotřebitele, pro domácnosti. Viděli jsme za ekonomické krize, že cena energií je právě tou oblastí, která skutečně ovlivňuje každodenní život lidí ceny energie narůstají a k tomu ještě se musí platit potraviny a tak dále. Máme nová opatření zaměřená na účinnost energií, bezpečnostní opatření týkající se jednotlivých typů energie a zejména kvůli cenám spotřebitelé využívají energii stále méně, eh, aby takto chránili své rozpočty. Nakonec bych se chtěl zmínit o lekcích, eh, které jsme mm, přijali na základě posledních deseti projektů. Eh, ano, byl to úspěch a rozvoj, ale jedním z klíčových principů eh, sítí ten bylo to, že Některé regiony eh, budou v nevýhodné situaci, protože eh, se nacházejí na periferii, jako například Irsko, jedná se o velmi odlehlé oblasti. A doufáme, že až technologie postoupí, takže tedy eh, Irsko bude moci být nejen spotřebitelem, ale také zdrojem energii. Děkuji. Grazie, kolega Balci. Děkuji, kolega Balčitis. germa pirmininkė, direktorius. Děkuji, děkuji pane generální řediteli. Vy jste změnil státy po Baltí. Zmínil se také ten terminál pro skapalněný plyn a jak je vlastně důležitý pro náš region. Nicméně, my jsme přijeli pokyny, které se týkaly důležitých energetických eh, sítí. A to samozřejmě souviselo s různými rozhodnutími. A jedna z těch priorit v tomto nařízení je právě eh, zemní plyn a zařízení, která zpracovávají zemní plyn. A já bych eh, rád věděl, jakým způsobem bude komise přispívat vlastně na, na rozvoj těchto národních projektů. I když tady hovoříme opravdu o národním projektu, to je vlastně tuto chvíli případ Litvy. Je to sice národní projekt, ale je velmi důležitý samozřejmě pro celou Evropskou unii i v souvislosti vlastně s naší energetickou soběstačností, protože víme samozřejmě, jak se to vyvíjí v Rusku s Gazpromem a tak dále. Eh, Rusko se samozřejmě na to nedívá eh, velmi kladně. My ale tady v podstatě vytváříme něco, co může fungovat jako precedens. To znamená, že snažíme být opravdu soběstační. Chtěla bych poděkovat za vaše příspěvky do diskuze a předávám slovo panu Filipu um, Děkuji za slovo, paní předsedkyně, a zároveň bych rád poděkovala všem, kteří se zúčastnili diskuze, protože je to skutečně podle mého názoru opravdu velice živá diskuze o prioritách této oblasti energetické infrastruktury Evropy, týká se nás to všech. Když se díváme na to, jak ceny fosilních paliv nevyhnutně rostou ve světě, vidíme zde obrovskou poptávku v Azii a čím dál tím více soběstačnou Ameriku a vidíme, že samozřejmě Evropa na tom ztrácí, pokud jde o paliva. Proto je zásadní, aby Evropa řídila svůj vlastní trh otevřeným, propojeným, integrovaným způsobem a konkurenceschopným způsobem. A proto si myslíme, že je zásadní, aby všichni vlády, Evropský parlament, národní parlamenty se angažovaně zabývali touto problematikou. Proto bych rád řekl, že již na úvod, že rád přijdu opět do vašeho výboru po přijetí delegovaných aktů, pohovořit si o těchto projektech, ať, na, ať je to již na podobném fóru jako dneska nebo jiném fóru, záleží na vás. Evropská komise samozřejmě není povinna detailně analyzovat um, nákladovou analýzu výhody každého projektu, ovšem my samozřejmě vysvětlíme ten proje, vysvětlíme ten proces, jakým způsobem regionální skupiny opravdu podrobně proskoumaly těch navrhovaných 750 projektů a dostali je někde na, někde na úroveň 250. Právě na základě takové analýzy, o které jste se zmínili, dopad na likviditu, cenu, konkurenci, konkurenční postavení na trhu, samozřejmě, že to nemůže zajistit plně těch projektů, které se týkají rozvoje v oblasti přenosových projektů, infrastruktury, pozitivní dopad na konečného spotřebitele. To je poté i na nás, abychom zajistili tím, že zde máme regulaci, využívání sítí vhodným způsobem. Ovšem my vidíme v těchto projektech potenciál, ty, které již byly analyzovány, pokud jde o dopad na jednotlivce, spotřebitele, biznes, spotníky a tak dále. K panu kolegovi se chvíličku ještě vrátím. Rád bych poděkoval zpravodaji za jeho nasazení v tomto směru, za mm, další obohacení tohoto seznamu těch projektů. Nebylo to jednoduché. Nebylo jednoduché zajistit tu účast všech partnerů a zajistit zároveň to, aby žádný z těchto partnerů nehrál nějakou dominantní roli v tom, co se děje. Když hovoříme o regulačních národních orgánech, ano, ty jsou zacíleni na národní trh, pomoci národním jejich spotřebitelům, vše musí fungovat samozřejmě v tomto ohledu samostatně. A najednou je zde projekt, ve kterém by mohli spolupracovat, pomoci spotřebitelům všude a mohli by udělat tuto analýzu dopadu, analýzu nákladu a výhod všude, ať už je to ve Velké Británii nebo v Pobaltí. To, že pracují pouze samostatně ve svých úřadech, hm, tím pádem by mohli přijít o mnoho projektů, kterým by se mohli věnovat společně, pokud by došlo k té správné analýze společně. A právě proto hovorím o té, hovořím o té konvergenci národních regulačních orgánů. Samozřejmě, že i agentura v Ljubljaně jim pomáhá v koordinaci na národní úrovni těchto regulačních orgánů. Důležité je, aby se podpořilo to, co se děje na národní úrovni, ale zároveň přijít s tou přidanou hodnotou přeshraniční dimenze, ať už z fyzického hlediska nebo s ohledem na dopad, eh, což podle mého názoru zlepší situaci na národní úrovni. pokud jde o evropské uznávání těch národních priorit v tomto vývoji, finanční možnosti pro národní projekty existují v rámci investičních strukturálních fondů, kde především energetické projekty napomáhají realizovat národní projekty. Ovšem my musíme samozřejmě analyzovat i širší dopad. Po Baltii například pan Belsitis, nyní bych rád reagoval na vaši otázku. Komise a myslím si, že odborníci do jisté míry to podpořili. Jeden obrovský terminál LNG v Pobaltí by pokryl potřeby Pobaltí a i okolitých zemí řekněme Finska, je podle našeho názoru z dlouhodobého hlediska lepším řešením než nějaké drobonké projekty, které sice zajistí rozhodně bezpečnost dodávek jednotlivé země v případě krize. Ovšem, klíčové podle nás je jít nad tu otázku eh, eh, přerušitelnosti dodávek a na druhé straně nákladů, se kterými to bude spojeno. A velký terminál, sdílený terminál, který by mohli sdílet země v Pobaltě podle našeho názoru, opravdu je lepším řešením než a představuje určitou váhu proti těm tradičním dodavatelům, čili jistě víte, že my ten klajpído projekt podporujeme v těch stávajících cílech. Ovšem rádi bychom viděli pro Pobaltí širší řešení než pouze tento projekt a proto naše stanovisko. Je to pozitivní na národní úrovni, ale zároveň chceme být ambicioznější a nalézt řešení, které by bylo rozumné pro celé Pobaltí. A nyní k tomu, o čem se zmínil již pan zpravodaj. Práce operátorů systému a komise při identifikování přeshraničních projektů, které by měly smysl, byly by důležité. Neobracíme se pouze na systémové operátory, aby nám předložili projekty s ohledem na desetileté plánování. Ale v širší obrázek chceme získat komplexnější pohled na tyto projekty ze strany i různých dalších eh, operátorů a evropská síť systémových operátorů, která eh, pravidelně aktualizuje tyto plány, by měla skompletovat tyto projekty tam, kde ještě nemáme dostatečné informace. Dodatečné informace, doplňkové informace, o které jste požádali, ano, my předložíme seznam po přijetí delegovaných aktů, informace o všech projektech na tomto seznamu. Rád bych vás ujistil o tom, že ten ranking, to hodnocení nebylo způsobeno politickým vlivem, to my jsme chtěli opravdu zajistit už při tomto nařízení promotéři, systémoví operátoři, zároveň stanovisko naší evropské agentury. Na tom všem jsme založili naše návrhy a poté musíme zjistit, a to vyplývá se smlouvy, to je povinnost, která vyplývá z smlouvy, aby členský stát skutečně souhlasil s tím, že na jeho území proběhne tento projekt, nebo že, to je, že tam dojde k výstavbě tohoto, k realizaci tohoto projektu, to je povinnost vyplývající smlouvy. Všem my jsme zatím neviděli ve všech těch eh, pracovních skupinách, regionálních skupinách. Viděli jsme, že některý členský stát například by trval na stažení určitého projektu z tohoto seznamu. To není ten projekt, o kterém se zmínila paní Jordan. Nejsem si stoprocentně jistý, zda členský stát hlasoval proti, ten, o kterém se zmínila, my jsme tam měli takové prohlášení, kde jsme chtěli ujistit tento členský stát o tom, že konečné rozhodnutí či konečný návrh komise vezme v potaz environmentální dopad, problémy s tím spojené, pokud šlo o tento LNG terminál, který byl navržen v jiném členském státě a já zatím nemohu předjímat osobně rozhodnutí komise. Ovšem rád bych vám řekl, že jelikož ten problém zatím nebyl vyřešen, na naší úrovni. Přesto, že na konci týdne vypršel hůta, neočekáváme problémy s tímto projektem. A proto si myslíme, že asi nebudeme moci přijít s tímto s návrhem, který by obsahoval tento projekt, protože právě jsou tam ty problémy s environmentálním dopadem. Ovšem nyní vám ještě nemohu poskytnout konečnou odpověď. My se na to budeme muset podívat eh, společně s kolegiem. Myslím, že 20. září byl deadline, byla ta lhůta, ovšem já si prostě myslím, že asi tento projekt tohoto typu nebudeme moci zahrnout na ten seznam. Já jsem se nezmínil o názvu tohoto projektu, ovšem vím, že je tam jasný problém a my to ještě budeme muset na komisi projednat. Pokud jde o ten konzultační postup, poradenství, nechci nějak přehánět chvály, na mé kolegy, ovšem já jim důvěřuji. Důvěřuji, pokud dají infrastrukturu. Ehm, má to více, než bych důvěřovala nějakému konzultantovi. Protože konzultant je tam, aby mi poskytl poradenskou službu a nemá k dispozici veškeré informace, technické dovednosti, znalosti mých kolegů a paní Weider, rád bych vás ujistil o tom, že komise, já i můj tým, my jsme ti, kteří přichází s návrhem, ne konzultanti, oni nám poskytnou určité nápady, analýzy, myšlenky, ovšem tím to nekončí. je vždycky samozřejmě vezmeme v potaz to, co nám radí, ovšem ne, že bychom převzali stoprocentně jakékoliv jejich nápady. Jak jsme na tom s jednotlivými projekty, ta zralost těch jednotlivých projektů, jak jsou daleko a tak dále. Někdy to samozřejmě záleží na té volbě, když si musíte zvolit mezi dvěma konkurenčními projekty. A rovněž protože zatím ještě to nebylo všechno finalizováno, čili pokud jde o to, jak jsou jednotlivé projekty již daleko, v jakém stadiu dokončení jsou ty projekty, které se nachází na seznamu, my to samozřejmě předložíme. Pokud tam budou neustále na tomto projektu, aniž bychom, na tomto seznamu, aniž bychom zjistili, zda jsou proveditelné, tak je budeme muset stáhnout z tohoto seznamu. A to představuje samozřejmě určité riziko pro promotery, protože pokud eh, to všechno nedají eh, do souladu, tak by to pro ně znamenalo problém. Zpráva o pokroku. Eh, dva operátoři těchto této tohoto propojení, této infrastruktury představují takový backup toho, co se děje a budou chtít zakomponovat tyto projekty do všech eh, zpráv o pokroku v těchto projektech týkající se infrastruktury. My se budeme snažit předkládat pravidelně takové zprávy o pokroku, tak jak je to zahrnuto i v tomto nařízení. Ovšem, hodně z těchto projektů podle mého názoru hm, prostě budou eh, vyvolávat obrovskou pozornost médií i jinde. Pane Turmesi, jižní plynový koridor, ten koncept je pořád živým konceptem. Nabuko, naopak, tato variace je velice nepravděpodobná. Máme zde menší projekt, pokud je o kapacitu mezi Azerbajdžánem na tureckou hranici, to propojení a poté s Evropskou unii, TANAP. Očekáváme, že promoteři tohoto projektu dospějí k prvnímu rozhodnutí ohledně investic eh, do konce letošního roku. Musíme ještě překonat několik překážek v této oblasti, především pokud jde o podporu tohoto projektu. Tam je tam menší kapacita plynovodu, než eh, jedná se o tu menší kapacitu, než tomu bylo u Nabuka. Ovšem je to komerční spíše návrh, není to nějaký politický cíl. A pak to napojení z turecké hranice do ostatních zemí Evropské unie. Tam rovněž záleží na konzorciu Chardenis, na jejich volbě. Původně to mělo jít přes Řecko a Itálii. To na naší straně vyžaduje a zároveň se to odrazilo na tom seznamu projektu společné zájmu. Například i Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, dodavatele, kteří, kterým by to v rámci rozvoje infrastruktury mohlo značně pomoci takovou tou západní alternativou Buka, čím, která by umožnila plynovodu jít pře, uh, tyto země směrem na Rakousko, čili ano, zdůrazně se zde možnost interkonektivity mezi Řeckem a Bulharskem především v rámci toho našeho seznamu, ale i ten reverzní tok, tam možnost mezi Slovenskem, Maďarskem ale i z Rakouska. Čili ano, je to změna v rámci Jižního koridoru, ovšem je to pořád živý projekt. Samozřejmě, že to vyvolává určité obavy tradičních dodavatelů, se kterými jednáme pravidelně mimo Evropskou unii. Souhlasíme s vámi v tom, že musíme dělat pouhé nache, analýzu, přesně jak jste se o tom zmínil a budeme se snažit připravit v tomto ohledu určitá čísla. Pokud je o paní Valianc a její dotaz, Měli bychom zdůraznit to, že když jsme zveřejnili tento seznam, když zveřejníme tento seznam, tak zveřejníme samozřejmě i to doprovodné sdělení komise a já vám slibuji, že připravím i doplňkový technický dokument, přílohu, která by poskytla jakékoliv další dodatečné informace o nákladech, výhodách, které by podpořily toto naše úsilí. Interkonektivita, propojení mezi těmi centrálními zeměmi EU je větší než 10 No, já, jsem byl, já už jsem dostatečně starý, takže si pamatuji radu ministrů z Barcelony v roce 2002. No pamatuji si, že jsme tam psali o těch 10% kapacity interkonektivity. Naším skutečným problémem v Evropě je to, že si musíme uvědomit, že ano, tato interkonektivita v centru je již velice silná. Musíme optimalizovat využití stávající síti, včetně tím, že budeme rozvíjet ty soft inteligentní systémy, tak aby naši operátoři fungovali na jedné platformě a ne na dvou, jak je tomu v současné době. Problém periferii. Ten je velký. Portugalsko, Španělsko budou k, možná tvrdit, že jsou energetickým ostrovem pro Jirsko. Eh, to je jasné. Já si pamatuji ne stávající premiér, ale pan Hohe, hovořil o tom, že když se vybudoval, kanál, když se vybudoval tunel mezi Británií a Francii, takže Jirsko se stalo ještě periferně, že to je taková pervizní trošku logika, protože je jednodušší se dostat do Jirska, ovšem to centrum gravitační obchodu, investování a tak dále má tuto tendenci centralizace, pokud nedojde k dostatečné interkonektivitě na periferiích. Pane Turmesi, já tím se připojím k, k tomu, co jste řekl. Ano, lepší propojení mezi Pyrenejským polostrovem a centrální Evropou. My tam máme naše čísla kolem 6% eh, dopad těch projektů, které jsou na seznamu 6%, alespoň teda v oblasti elektřiny. Mohlo by to být ovšem vyšší, záleží na projektech, se kterými systémové operátoři přijdou. Všem politická pozornost opravdu zde je. LNG terminály. Ano, kapacita těchto terminálů je veliká v Evropě. LNG, pane Kelly, ano, by mohla snížit ty ceny, pokud jde o dodávky plynu, o plynovody. Ano, bylo, je zde tato možnost. Ovšem spotřeba LNG se snížila o více než 30 v posledních dvou letech v Evropě, protože plyn z plynobodu, především z neruských zdrojů, prostě je konkurenceschopný a spotřeba je nízká. Promiňte, to byl dotaz mimo mikrofon. Odpověď? Ovšem nehovořím, protože by to bylo Japonsko, ovšem teda výhodou díky Japonsku, ale protože cena uhlí v Evropě je nízká a cena plynu z plynovodu se trošku rovněž snížila. Ovšem plyn v Evropě v současné době prostě není konkurenceschopný ve srovnání s ostatními zdroji energie. Ti, kteří doufají, že LNG a že revoluce v této oblasti změní to rozložení v rámci energetiky. Si musím vědomit to, že uhlí samozřejmě je ještě pořád hra velice důležitou roli. Z klimatického hlediska bychom si to přáli, aby došlo k velké změně, ovšem uhlí prostě se využívá ještě pořád na vysoké, vysoké úrovni. Zda potřebujeme více LNG kapacit v některých zemích, to je dobrý dotaz v jirském případě. Rovněž bychom se měli podívat na environmentální dopad těchto projektů. Ovšem celkově to vypadá tak, že ano, kapacita a vývoj oblasti LNG pomáhá diversifikovat stroje, dodávky, například i prostřednictvím jižního koridoru. A ten přístup na politické úrovni k uhlí, to je rovněž důležité. Myslím si, paní předsedkyně, že jsem poskytl odpověď na většinu otázek. Pane Rubiku, pokud jde o tu střednovskou strategii, hlavní směry pro nás Kypr a potenciální propojení, které by umožnilo dostávat tímto směrem plyn do Evropy. Komerčně, ano, s Tureckem to vypadá velice životaschopně, ovšem z politického hlediska je to problém. Všem má to jistou cenu, pokud jde o spolupráci s Tureckem. Potenciál pro rozvoj domácích zdrojů plynu ve středním Středomoří to ještě nebylo všechno analyzováno, proskoumáno. Rádi bychom viděli další projekty na, západní, na západ od Kypru propojení plynovod z Alžírské, Malta, Sicílie, toto propojení, to je rovněž velice důležité a potenciálně z dlouhodobého hlediska pro posílení propojení s elektřinou ze severní Afrikou a prostřednictvím Pirenejského polostrova. To podle mého názoru představuje obrovský potenciál i pro dovoz obnovitelných energií. Proto si myslím, že v té první etapě je velice důležité, abychom se věnovali té západní části Středomoří a posílili propojení právě tím Pirenejským polostrovem, propojit to například s podporou obchodování s obnovitelnými energiemi v Evropě. Nevím, paní předsedkyně, možná jsem neposkytl odpověď na všechno, ale alespoň na většinu otázek. Děkuji vám, pane Filipelo, za vaše rozsáhlé odpovědi. Nevím, zda to stačilo úplně všem, ale nicméně vaše eh, odpovědi byly rozsáhlé. Chtěla bych ještě připomenout, že se znovu sjedneme ve tři hodiny odpoledne.